Okay, dear colleagues, welcome to the... Kolegové, vítám vás na druhé části našeho dnešního zasedání a jsme tedy u bodu 9 a to je vyjednávání eh, ohledně elektronického obchodu. Je jasné, že eh, digitalizace běží, a mění to celou řadu e, návyků i e, v podnikatelském prostředí a my budeme diskutovat o mezinárodních pravidlech, o, e, v oblasti elektronického obchodu, ochrany osobních dát a tak dále. A Myslím si, že to je eh, rozumné rozhodnutí členských států, abychom eh, zahájili ten eh, proces jednání o pravidlech v oblasti elektronického obchodu. A pak bude tedy spuštěn oficiální proces v rámci VTO. 24 až 27. srpna proběhlo první kolo eh, v Ženevě. Kristof Kína nás zastupoval jako hlavní vyjednávač EU eh, e a bude nás informovat o průběhu vyjednávání. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a dobré odpoledne všem. Eh, jsem velice rád, že tady eh, mohu být mezi vámi, to bych chtěl říct si úvodem, protože eh, elektronický obchod je velice důležité téma, eh, pokud jde o obchodní politiky a velice vítám rozhodnutí Evropského parlamentu, abychom měli monitorovací skupinu, která se bude zaměřovat především na elektronický obchod. Máme krátkou PowerPointovou prezentaci, ale ta mm, by byla příliš dlouhá na dnešní odpoledne, takže já ji projdu opravdu jen, jen velice zběžně a e, společně e, s panem Danty e, budeme schopni podrobněji rozšifrovat ty hlavní výzvy týkající se této iniciativy. Nejprve pár slov eh, ohledně celkového kontextu a významu eh, elektronického obchodu. Eh, hovoříme o hodnotách ve výši téměř 30 miliard bilionů dolarů v roce 2007 a 1,3 miliardy osob, které používají nakupování online. Samozřejmě to je jenom jedna z eh, položek eh, na programu. Eh, je tady to nakupování kliknutím na počítači, ale pak máte ty skutečně digitální obchodní procesy, mm, počítačově řízené přeshraniční obchody, které představují mnohem významnější položku. Vycházíme z toho, že v tuto chvíli nejsou globální ucelená pravidla. My v EU především eh, jsme se začali tedy zabývat eh, tou problematikou vyjednávání v oblasti elektronického obchodu, ale v tuto chvíli nejsou eh, pravidla v této oblasti a proto je důležité vyjednávat na půdě VTO. Evropský parlament byl zapojen do té naší eh, vnitřní úvahy, abychom měli vlastní strategii, eh, tedy stanovisko z vlastní iniciativy před eh, dvěma lety, což bylo zdrojem inspirace pro Evropskou komisi, která se zabývala touto otázkou. V rámci VTO není elektronický obchod něco úplně nového i když eh, se to stále nazývá novým tématem, ale začalo to již v roce 98, kdy se o tom poprvé diskutovalo eh, ohledně e-commerce a byl to eh, pracovní program VTO, bylo to multilaterálního zaměření. Ale za těch 20 let v podstatě jsme se neposunuli příliš daleko, protože je, jsou tady určité země, které jsou proti eh, pokračování nebo posunu ve vyjednávání a především v té eh, oblasti eh, agendy Dauha a zemědělství. Ministři obchodu asi 70 zemí se rozhodli jít dál v nějakém plurilaterálním formátu a to na ministerské konferenci v Buenos Aires. Probíhaly tedy takové ty prvotní diskuse, které trvaly rok a následně eh, v Davosu proběhlo ministerské zasedání v lednu tohoto roku a eh, skupina asi 70 eh, členů se rozhodla spustit skutečná vyjednávání o elektronickém obchodu, tak jak to nazývá VTO. Eh, je to tedy otevřený proces, je to eh, plurilaterální proces, ale jsou přizváni všichni členové. V současné době tady máme nějakých 80 členů eh, VTO, předseda tomu Austrálie, je tam Japonsko, Singapur, které budou následovat a myslím, že se tady odvádí výborná práce. Toto téma je velice důležité pro EU Eh, samozřejmě je tady ten hospodářský rozměr toho sektoru, viděli jsme ta čísla. A rovněž, a to z politického a strategického hlediska je pro EU možná ještě důležitější než před dvěma lety, je to eh, iniciativa, která umožní eh, poukázat na to, že vyjednávání v rámci VTO stále funguje a vede k konkrétním závěrům. A tím bychom chtěli narušit ty snahy o e, spochybnění e, pevnosti e, VTO. Tady chceme prokázat, že skutečně tyto pilíře stále mohou fungovat. Je tady celá řada výzev v rámci toho plurilaterálního vyjednávání Samozřejmě je tady široká skupina eh, zemí, takže jsou tam určité tlaky, snažíme se eh, udržet tu vysokou míru ambicioznosti, a, ale zároveň ta legislativní architektura musí být dostatečně flexibilní pro členské státy a jsou tady eh, obchodní tlaky, především mezi Spojenými státy a Čínou což by eh, mohlo vést k tomu, že by Evropská unie byla takovým přemostěním mezi oběma stranami. Eh, je to poměrně složité vyjednávání. Máme eh, modernizovaný vyjednávací mandát, který byl schválen v letošním roce a EU má konkrétní ucelené textové návrhy, které se zabývají celou řadou problematik. Tady na tom seznamu jich máte. Eh, zde je tady moratorium ohledně celních poplatků eh, z elektronických transakcí, opatření k usnadnění elektronických transakcí, eh, elektronické podpisy a tak dále, uznávání elektronických smluv, ochrana spotřebitele, navrhujeme opatření na ochranu spotřebitele, Eh, opatření proti spamu a dalším obchodním sdělením. Eh, chceme diskutovat eh, o datových tocích a lokalizacích, zdrojové kódy a jejich uveřejňování. A jsem přesvědčen, že to jsou věci, o kterých parlament bude chtít také podrobně eh, diskutovat. Je tady eh, požadavek na síťovou neutralitu, eh, rovněž se zaměřujeme na problematiku telekomunikací, protože to je významná oblast pro elektronické obchody a rovněž je tady otázka tržního přístupu pro všechny. Je tady celá řada dalších návrhů. V současné době máme 22 formálně předložených návrhů. Čína přišla s tím posledním eh, v minulém týdnu, což bude velkou výzvou, eh, protože eh, skutečně některé ty návrhy jsou velice obsáhlé a jen velice stručně chci říci, jak daleko jsme nyní v tom procesu. Vyjednávání začalo v květnu, proběhly tři kola, květen, červen a červenec. A v minulém týdnu čtvrté kolo a začali jsme s druhým čtením těch 22 návrhů, které máme na stole. Austrálie to skompilovala eh, do jednoho dokumentu, tak aby to bylo jednodušší a máme poměrně dobré eh, a kvalitní diskuse takže ta situace se od jara poněkud posunula. Ehm, ehm, začínalo to především těmi eh, klasickými zeměmi, zeměmi OECD, eh, které tedy eh, se do toho nejvíce zapojovaly a v minulém týdnu jsme viděli i mnohem širší zapojení těch rozvíjejících se zemí a to my samozřejmě vítáme a podporujeme to. Jsou tam i africké země, které se zapojují do procesu. Eh, Kenia, pobřeží slonoviny a eh, následně Senegal, eh, který oficiálně není součástí toho procesu, ale sehrává aktivní úlohu, takže to je pozitivní. A v tom minulém týdnu jsme ještě řešili otázky spíše technického rázu, které nejsou tolik kontroverzní, elektronické podpisy, eh, smlouvy a faktury. A pak jsou témata, která jsou velice citlivá pro Evropskou unii. A to jsou návrhy Spojených států a Japonska, abychom měli v té budoucí dohodě eh, eh, ustanovení o nediskriminaci digitálních eh, produktů, eh, což eh, dle našeho názoru je hrozba pro evropský obchod. Všichni víte, že, že my máme kvantitativní limity a kvóty, například na kulturní díla, kina, divadla, eh, online platformy, hudba a takovéto principy nediskriminace elektronických přenosů či digitálních produktů, to by bylo v příkrém rozporu s naším systému, eh, proti, v rozporu s naším systémem podporování kulturní rozmanitosti. Takže tady eh, jsme eh, silně proti tomuto návrhu. Ta diskuze byla poměrně dobrá, protože v tomto konkrétním tématu celá řada zemí souhlasila s tím návrhem v rámci jiných regionálních vyjednávání a jsou schopni eh, podpořit eh, Evropskou unii, takže je vidět, že je třeba uplatňovat různé eh, vyjednávací taktiky. Ty, ta jednoduchá témata, ochrana spotřebitele, zjednodušení opatření, tam jsme si vědomi, že tam jsme schopni se posunout poměrně rychle předu, je tam poměrně slušná podpora, jsou tam spíše technické rozdíly a pak je tady ta nediskriminace digitálních produktů a e, potom e, je tady ta otázka odpovědnosti poskytovatelů a platform. Rovněž jsme začali e, diskutovat o transparentnosti vnitrostátní regulace spolupráce, to je zatím v prvotním stádiu. A poslední věc, kterou bych chtěl říci, to jsou témata pro další dvě vyjednávací kola. Vidíte, že je to velice intenzivní. Já jsem se vrátil eh, z Ženevy eh, před dvěma týdny, za tři týdny tam opět eh, na týden pojedu a v listopadu opět, v říjnu hm, budeme hovořit o datových tocích, soukromí, telekomunikační služby, problematika cel a Následně čtvrté zasedání se bude týkat moritoria o, ohledně cel, eh, síťová neutralita a přístup eh, k trhu. Takže to byl takový velice stručný přehled a jsem připraven zodpovědět dotazy. Děkuji, děkuji za tento přehled. Je to samozřejmě eh, dlouhý příběh a doufejme, že bude dobrým koncem. Ale myslím, že je to poměrně slibné Ehm, a mělo by tady skutečně vzniknout takové přemostění mezi těmi rozvíjejícími se a rozvinutými zeměmi. Nejprve dostane slovo náš zpravodaj Danty. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také řečníkovi za to, jak nám nastínil a to velmi podrobně situaci jednání, v jednání, stav jednání. Je to věc, která je hodně důležitá potřebujeme aktualizovat pravidla a obchodní dohody eh, ve světě ve světle nových změn, které probíhají nových technologií. Všechna ta současná pravidla eh, vícestraného mezinárodního obchodu byly vyjednávány v době, kdy ještě eh, jsme neměli dobu elektronického obchodu nebo digitalizace a tak dále. To znamená, že potřebujeme tyto změny. A máme spoustu příležitostí právě eh, díky těm obrovským změnám jednotlivých řetězců, díky tomu, že tady máme nové technologie a díky tomu například elektronický obchod by se mohl stát eh, nezbytným eh, nástrojem v obchodních mezinárodních vztazích. Jde nám o normativní rámec, který by měl být stále více sofistikovaný a aktualizovaný. A v tomto odvětví už jsme hodně pracovali v posledních letech, zejména v oblasti strategie pro jednotný digitální trh, tak aby trh byl efektivnější, abychom měli efektivnější právní rámec, větší právní jistotu pro eh, hospodářské subjekty, abychom eh, měli větší důvěru spotřebitelů. Jde nám také o pravidla, která sdílejí eh, různé státy, abychom se na nich shodli. Zejména o, jde o základní velké ekonomické hráče. Pokud se pokud chceme, abychom využili plný potenciál obchodu a pokud chceme mít bezpečnost pro naše spotřebitele a také odpovídající standardy i eh, v transakcích s třetími zeměmi. Z definice elektronický obchod je celosvětový. A jelikož nám chybí sdílená pravidla, tak pravidla jsou eh, stanovována velkými soukromými podniky, kteří vyvíjejí normy a stále více vlastně šíří potom tyto normy v digitální ekonomice. Jednání eh, mohou představovat velkou příležitost pro eh, evropské vývozy do třetích zemí. Data ukazují, že tady máme velký prostor pro růst, zejména v některých odvětvích a zejména pro startup podniky, mikropodniky, tak, aby mohli vyvíjet, produkovat a prodávat produkty a služby a dostat se k zákazníkům v celém světě. Například jde o potenciál eh, na azijském trhu. Jednání by měla eliminovat protekcionistická opatření, která zatím někde ještě platí a představují podstatné překážky pro evropské firmy, co se týče přístupu na trhy třetích zemí. Probíhající jednání by měla také přispět k větší jistotě eh, dovozu z třetích zemí a bezpečnosti. Dnes panují poměrně velké obavy na straně evropských spotřebitelů, a nejenom u nich, ale také u mnohých hospodářských subjektů. Jsou to obavy, které se týkají bezpečnosti nebo kvality dovozu z třetích zemí přes různé online kanály. Bezpečnost nebo nesoulad s pravidly produktů Eh, to, že neodpovídá ten produkt tomu, co jste si zakoupili, eh, nejistota, pokud jde o služby po eh, uskutečnění koupy, tak to jsou témata, která je třeba řešit. Musí to řešit teď evropští spotřebitelé, evropské podniky narážejí na to v okamžiku elektronického obchodu. Příslušná diskutovaná pravidla by měla tedy limitovat nebo omezovat tyto nejistoty. Jedna z velkých výzev u definice pravidel eh, tohoto obchodu, tak to se týká také dat. Eh, data představují eh, aktivum evropské ekonomiky, jsou základem zásadních technologií, jako je například umělá inteligence, cloud computing, ale také představují základní vstup, nutný vstup pro mnohé online služby nebo logistické služby. Schopnost využívat data eh, vede k inovativním službám a produktům a je to také konkurenční výhoda. A význam toho stále ještě poroste. V této optice bychom se měli dívat také na eh, celosvětový digitální kontext, jakožto na prostředí, kdy můžeme umožnit rovnou hospodářskou soutěž mezi eh, podnikami také podnikami, která vytvářejí data. A často jsou to prostředníci nebo také evropské podniky. Je také velmi často o e, podniky ze Spojených států. Oni schromažďují ta data, potom je spravují a archivují. Je to téma, které si z naší strany zaslouží mimořádnou pozornost, měli bychom se jim zabývat hlouběji. A co se týče e, souladu s e, příslušnými pravidly a evropským legislativním rámcem, pokud jde o Eh, IT bezpečnost, bezpečnost dat, tak musíme mít na paměti riziko snížení standardů, kterých se nám podařilo eh, dosáhnout eh, v Evropě, pokud jde o ochranu osobních údajů, neutralitu sítě nebo IT bezpečnost. Všechna tato témata jsou v mandátu pro jednání zcela explicitně uvedena. Také je třeba zmínit nezbytnost neohrozit současný režim EU u kyberbezpečnosti. My jsme na toto téma vypracovali dvě důležité směrnice v předchozím období. Eh, byl to akt ke kyberbezpečnosti. Myslím si, že tato témata budeme bedlivě během jednání sledovat a to tež platí také pro aspekty, které se týkají duševního vlastnictví a audiovizuálního odvětví. Veškerá tato témata budou předmětem dalších jednání a jsem přesvědčen o tom, že spolupráce mezi komisí a tou monitorovací skupinou bude efektivní a že odvedeme dobrou práci, kdy budeme prosazovat naše priority a naše zásady a principy, principy také v rámci jednání eh, na půdě VTO. Gracias. And now for the EPP is Mr. Warbon two up three minutes. Děkuji, pane předsedo. Digitální technologie samozřejmě ovlivňují EU i celý svět různými způsoby. Vytváří nové služby, nové produkty, nové business modely a ovlivňuje to náš průmysl. Samozřejmě to ovlivňuje i naše, naše životy. A je tedy dobře, že probíhají eh, tato jednání a doufejme, že budeme mít v této oblasti společná pravidla. A chci poděkovat zástupci komise a mám tři eh, krátké dotazy na komisi a rád bych na ně dostal odpověď. Pokud jde o harmonogram, který byl uveden, rád bych věděl, zda je je tady možnost eh, dosáhnout eh, dohody do další eh, ministerské konference v Kazachstánu? Či jaký je harmonogram nad rámec toho, co tady bylo ukázáno dnes? A potom nějaké podrobnosti, pokud jde o datové toky a ochranu dát – to má být diskutováno v říjnu. A v jakém stádiu se tedy nacházejí tyto dvě oblasti? A v neposlední řadě hovořilo se o tom, že Čína předložila návrh a chtěl bych vědět, zda komise již nějakým způsobem analyzovala tento návrh. Not for renew, it's Marie Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zástupci eh, Evropské komise za tu jasnou a ucelenou prezentaci. Vy jste připomněl potřebu eh, zpřísnit mezinárodní eh, pravidla v oblasti elektronického obchodu a regulovat odvětví, to jsme všichni přesvědčeni. Je to zásadní pro zajištění ochrany osobních dat, zajištění lepšího přístupu pro evropské firmy a je třeba bránit tedy výdobytky spotřebitelů. Já bych chtěla upřesnění k několika bodům, eh, především pokud jde o volný pohyb eh, dat a především osobních dat. Jak chcete dosáhnout toho, aby Evropská unie skutečně byla eh, vůdčím subjektem této oblasti? Malé a střední podniky. Elektronický obchod je příležitostí. Bude se řešit specificky tato otázka, jak se řeší a co plyne z vyjednávání. A konečně Kolega eh, řešil již Čínu, já bych také od vás eh, ráda slyšela, jak to tedy je, protože oni mají eh, jiný přístup k lokalizaci dat a jak se tedy chcete dohodnout. A jak již to bylo upřesněno, já vítám, že je tady monitorovací skupina pro elektronický obchod i v rámci našeho výboru. Je to příležitost, abychom mohli obšírněji pracovat eh, na tom multilaterálním rámci a abychom nastavili mm, posílenou strategii. Na slyšení pana Hogana jsme eh, slyšeli, že odpovědi eh, na tuto otázku jsou poměrně vágní. A není pan Božová. Děkuji. A já také chci poděkovat zástupci komise. A mm, dva dotazy, pokud jde o ty eh, účastnící se eh, členy, ty představují 90 eh, světového obchodu, ale je to minoritní počet, takže celá řada zemí tam zastoupena není a to bude mít globální dopady, jak tedy to bude vypadat v tom globálním měřítku, pokud bude schválena ta dohoda. A pokud je o Čínu, Čína se snaží eh, omezit eh, rozsah toho vyjednávání, nebo alespoň tak to tak bylo eh, úvodem. A jak je nyní přístup Číny, je tedy tím největším rizikem pro zablokování jednání. Děkuji, Kristofánce. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl otázku na rozdíl mezi osobními údaji a neosobními protože u osobních údajů máme velký eh, problém, pokud jde o toky a přijetí a posouváme se kupředu velice pomalu nebo vlastně vůbec. A otázkou je, zda bychom nemohli eh, se posunout kupředu u těch neosobních dát, protože tady máme platnou evropskou legislativu. Mohli bychom tedy exportovat náš model, a uvidíme, jak to bude vypadat. E, a vím, že komise e, odpoví, že třeba jasně rozlišovat mezi e, osobními a neosobními daty a já mám pocit, že to je vlastně první věc, kterou bychom měli řešit, tento rozdíl a tato definice. Děkuji, Thank you. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat za velmi podrobné informování asi nikdo nepodceňuje význam tohoto jednání a takovéto dohody v rámci VTO, protože bude to výzva pro všechny země, eh, pro všechny eh, digitální obchod a eh, elektronický obchod výzvou. Chtěl bych nejdříve zdůraznit to, do jaké míry jednání klade důraz na prioritizaci zájmu společných statků a dát, protože to je také v zájmu veřejných služeb, státu, komunit a tak dále. Musíme totiž zajistit volný přístup k datům, a to všem, tak abychom všem dali možnost se zapojit do ekonomického rozvoje. Aby nedocházelo k určité privatizaci. Druhá otázka. Už jste mluvili o tom, že eh, zejména mm, telekomunikace bude dalším tématem toho dalšího kola. A já vím, že u eh, televizního vysílání eh, a u těch veřejných společností, mm, tak těch se týká ta otázka dat a transferu dat, protože dnes je to tak, že se má za to, že to je součástí obchodních toků. To znamená, ty vysílací společnosti, mm, telekomunikační kanály budou muset toto řešit. A jak to je s těmi tedy zájmy těch rádiových, televizních stanic a tak dále? Vra- jak toto, tento zájem je v budoucnosti zaručen i s ohledem na ten veřejný zájem, zájem obcí a tak dále. A potom umělá inteligence, je to už součástí nebo ne? Jako samostatné téma jednání, už se to stalo součástí jednání? Ještě na závěr. Jak chcete snadno zpřístupnit eh, řešení sporů nebo případné reklamace či odvolání v otázce nějakých eh, sporů a data? Já bych byl moc rád, kdybychom měli ještě nějaké budoucnosti slyšení na to téma, protože myslím si, že to spektrum možných otázek je velmi široké, ale zatím to z mé strany vše. Eh, samozřejmě tam také součástí lidská inteligence paní Hautala. Je trochu možná zavadějící, že hovoříme o dohodě o elektronickém obchodu, když v reálu to zahrnuje mnohem více témat, než jenom elektronický obchod. V podstatě jsou tam veškerá digitální pravidla, která jsou nezbytná pro eh, svobodný přístup eh, k datům ve světě. Tím se dostáváme k opravdu eh, k těm důležitým, možná nebezpečným eh, tématům, jako je vlastnictví. Některé země jako Čína směřují eh, velmi eh, rozsáhlému vlastnictví v tom jejich zákonu na kybernetickou bezpečnost a potom ve dohodě o volném chodu s Větnamem, s Větnamem jsme viděli, že právě ta čínská legislativa o kyberbezpečnosti je jednou z největších překážek, nikoliv jedinou, ale jednou z největších překážek pro snahou dosažení dohody a ratifikaci dohody o volném obchodu, protože je to velká překážka pro evropské podniky, pokud eh, se nemohou být jistí, jistí tím, že jejich data jsou v bezpečí v dané zemi. Myslím si, že je důležité, abychom vyžadovali smysluplnou transparentnost a proaktivní angažovanost u zainteresovaných stran občanů i zákonodárců. Všechny tyto subjekty by měly být schopny monitorovat diskuze a být proaktivní eh, součástí konzultací. Všichni by měli mít možnost poskytnout vstupní data, údaje. Myslíme si, že obchodní dohody ale nejsou vhodným fórem pro to, abychom řešili veškeré aspekty digitální politiky. Například se proto nehodí kybernetická bezpečnost, internet věcí, umělá inteligence, data, ochrana dat nebo neutralita sítě. To jsou témata, která jsou důležitá, ale podle nás by neměly být součástí eh, vytváření obchodních dohod nebo neměly by být v těchto řešeny, eh, zejména s ohledem na tom, jak rychle se vyvíjí vnitrostátní legislativa. Prosím, paní kolegyně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za eh, rozsáhlý přehled o situaci. Mnozí mých kolegů se ptali na datové toky, jak je to kategorizováno, co patří pod tu soukromou, co pod veřejnou kategorii. Jak to teď vypadá, pokud jde o jednání? Jaké jsou jednací pozice jednotlivých zemí k datovým tokům, lokalizaci dat? K například k japonské iniciativě eh, Free Flow Data, volných toků dat, jak se k tomu jednotlivé strany staví. Tak, eh, pane Kino, slyšel jste spoustu otázek. Dávám vám sedm minut. Tak jenom položení otázek trvalo mnohem déle než 7 minut, takže to nebude asi tak snadné, ale samozřejmě udělám vše, co bude v mých silách. A chci opravdu potvrdit, že za komisi eh, se těšíme a očekáváme, že ehm, se budeme účastnit té monitorovací skupiny, kterou jste zřídili. Pan Volben, eh, Huty, ehm, možnost MC12, když to půjde rychle, u některých nekontroverzních témat, tak eh, už bychom možná mohli dosáhnout určitých výsledků, ale měli bychom být v této věci realističtí. Úplná mhm. dohoda eh, určitě realistická v této době není jenom čistě z mechanických důvodů nemáme dost času ta jednotlivá témata probrat. Mnozí kolegové se ptali na podrobnější údaje k datovým tokům a na soukromí. Velmi stručně se to pokusím zodpovědět. Jak asi víte, EU v průběhu posledních tří let Eh, si vypracovala konsolidovanou pozici k tomuto komplexnímu tématu, jaká je interakce mezi datovými toky, eh, lokalizací dat na jedné straně a potom soukromým dat, ochranou soukromí dat na druhé straně. A týká se to právě tohoto, protože když jsme na tomto pracovali, tak eh, vlastně do hory se dostala GDPR a začala platit. Začalo platit. Toto vedlo k pozici EU, která vlastně se odráží ve všech jednáních o obchodních dohodách, protože jestliže řešíme například základní práva, tak není důvod eh, proto, abychom měli eh, to jinak v dohodě o volném obchodu s Austrálií nebo Indonésií nebo v jednání na půdě VTO. Naše pozice je taková, že bychom se chtěli zaměřit Eh, na, eh, u datových toků a lokalizací na problémy, které pro soukromý sektor a ekonomiku jsou důležité. Hlavní překážku pro obchod vidíme eh, v lokalizaci dat. To znamená, náš návrh se zaměřuje na toto, na tento aspekt. A zároveň máme-li zajistit, aby strany VTO se zachovaly možnost chránit soukromí na úrovni, kterou si přejí, protože je naprosto jasné a komise plně souhlasí s vámi, kteří jste nás na to upozorňovali. A sice eh, VTO není organizací, která by stanovala standardy a ani nerozhoduje o tom, eh, na jaké úrovni eh, chceme chránit naše soukromí nebo to prosazovat. VTO má zajistit, že celá řada základních zásad pro otevřený obchod bude respektována ale ty neobchodní otázky by na půdě VTO rozhodovány být neměly. Například kyberbezpečnost a tak dále. Takže Mají-li si členské státy zachovat eh, možnost eh, regulovat eh, svo, svá pravidla pro soukromí, tak my se chceme zaměřovat hlavně na lokalizaci, na požadavky na lokalizaci a spojili jsme to ještě s novou výjimkou pro soukromí, ta terminologie je tam trochu širší než to, co máme v, než to, co je současné legislativě VTO eh, k tématu soukromí. Když se podíváme na situaci ještě v jiných zemích, eh, které přišly s ambiciozními návrhy, a e, základa volného, zásada e, volného pohybu dat tam je hlavní zásadou. Oni také e, řeší lokalizaci dat a mají mnohem přísnější potom výjimku pro soukromí, ale, což je paradoxem, trochu širší výjimku pro všechno ostatní s výjimkou soukromí. Tak to vypadá situace při zahájení jednání. Datové toky budeme mít čas probrat, protože si nemyslím, že diskuze na konci října eh, by nám umožnila nějak v této oblasti pokročit. Můžeme si trochu vyjasnit pozici, ale pokud bych měl identifikovat jednu otázku, která se bude řešit podle mě úplně na konci, tak pravděpodobně to budou právě datové toky. To znamená, že pro tuto oblast budeme mít ještě hodně času eh, se jí zabývat. Eh, čínské mm, návrhy, eh, daňové návrhy, oni řeší ehm, celní úlevy, eh, platební otázky, logistické otázky, otázka tzv. diskriminace mm, u telekomunikačních infrastruktur a ehm, síťových podniků, které obchodují se zbožím. Mm, toto vyžaduje, abychom eh, řešili konzultace eh, v širokém okruhu, nejenom v rámci okruhu expertů z komise, to znamená, že to je časově náročnější a bude to výzvou v rámci jednání. Eh, Čína předložila tyto návrhy v minulém roce, to znamená, v Ženevě jsme je ještě ani nezačali probírat pravděpodobně se začnou projednávat teprve na konci října. Malé a středně velké podniky. V této fázi neexistují, ne, není v nic v tomto pro malé a střední podniky upraveny. Důvodem je to, že digitální obchod jako takový elektronický obchod z podstaty samé jsou Eh, vstupní bránou pro lepší integraci malých a středních podniků do světové ekonomiky, protože vlastně obcházíte tímto veškeré ty infrastrukturální, infrastrukturální překážky, které typicky eh, před sebou máte, pokud eh, fungujete jinak než přes digitální obchod, ale v tom digitálním obchodě vlastně máte přímý přístup k klientům. Takže rozvoj digitálního obchodu nebo elektronického obchodu Eh, bude mimořádně přínosný právě eh, pro malé a střední podniky už z podstaty samé tohoto obchodu. A to tež platí také pro rozvíjející se země, protože pro ně to může být velmi účinný nástroj, který může jim pomoci překonat jejich eh, limity, například ve vývozu. Například pokud země z Jižní Afriky chce exportovat drůbeží, tak mohou Eh, řešit, eh, mohou narážet na určitá omezení eh, v nabídce a přes digitální obchod o tom mohou překonat. Ať už jde o lokalizace do dat nebo mechanismus dohledu, rozpoznávání tváří, ty soukromé prvky, tak to budou určitě výzvou u Číny. Čína zatím jednání neblokuje jasně hovoří o svých červených liniích, ale i my je máme. I EU eh, má své eh, červené linie, například otázku nediskriminace. Hodně se zapojují do jednání, čínská strana alespoň do posud. A uvidíme, jak potenciální napětí mezi USA a Čínou eh, se odrazí na tom dalším jednání. Ještě stručně k dalším tématům to, co říkal pan Scholz a otázka veřejného zájmu, který by měl být zohledněn. Pokud jde o přístup k datům, máme k tomuto návrh, které jsme předložili. Vy jste se ptali také na eh, zájmy televizních stanic a na pravidla v telekomunikacích. Největším telekomunikačním prostředkem je dnes internet, což je právě důvod pro to, proč jsme chtěli přeskoumat regulační rámec pro telekomunikační služby, včetně eh, ochrany zájmu osob, které využívají tento online mechanismus pro poskytování svých služeb. Umělá inteligence zatím není eh, součástí jednání jako taková, u mnoha oblastí to bude hrát svou roli, ale není, není to k tomu samostatná kapitola, kterou bychom probírali. Eh, řešení sporu, tak to je trochu náročné ve VTO. Souhlasím s vámi, že transparentnost je klíčová. Eh, veškeré naše návrhy k jednání jsme my zveřejnili na eh, internetu. To znamená, není to dispozice pouze pro vás, ale celá veřejnost to má přístup. Má přístup k našim dokumentům. My jsme součástí eh, dialogu s občanskou společností a určitě v tom budeme pokračovat. Eh, budeme se obracet i na další zainteresované subjekty. Eh, obrací se na nás nevládní organizace, soukromý sektor. A nikdy jsem žádný požadavek nebo žádost o setkání neodmítnul. A co se týče toho, že by eh, obchodní dohody neměly být eh, tím eh, prostorem pro věc, řešení věcí, které se netýkají obchodu, tak na to jsem už podle mě odpověděl. Děkuji za slovo, ještě pan Danty. No, grazie davvero delle... Děkuji za vyjádření. Máme nabitý eh, časový harmonogram už příští týden, mm, budeme v kontaktu s komisí a pak se pustíme do práce také v rámci skupiny, budeme bedlivě veškerá jednání sledovat. Indeed, and I'm sure. Ano, já jsem přesvědčen o tom, že budeme opravdu bedlivě sledovat tento proces, protože je v zájmu nás všech. Tím končím naši schůzi, tedy znáš bod na naší schůzi a následuje další bod, tedy bod číslo 10 a to je změna dohody mezi EU a Ukrajinou pro drůbeží maso. Došlo k nárůstu dovozu drůbežího masa velice náhle a my nyní budeme hovořit o tom důvodu a to souviselo s klasifikací. A komise předložila návrh a je tady s námi John Clark z DG Agri a seznámí nás celou problematikou. Děkuji vám, pane předsedo. Já vás seznámím s pozadím EU a Ukrajina mají velice dobrou doho- dohodu o volném obchodě, kde došlo k liberalizaci obchodu, ale jsou tady určité výjimky a například drůběží maso liberalizováno nebylo. A my jsme nabídli Ukrajině kvótu ve výši 25 tisíc tun. Od roku 2016 jsme zjistili, že došlo k nárůstu exportu z Ukrajiny, eh, tedy eh, drůbežích prsou bylo to 4 tisíce tun 2016, 2027 to v roce 2007 to, 17 to bylo daleko více a dále to eh, stoupalo, toto množství. A tady se objevily dvě záležitosti, protože došlo k liberalizaci určitých předpisů, které umožnily eh, dovoz eh, drůbežího masa, tedy drůbežích prsou do EU a bylo to plně v souladu s legislativou. A toto také ohrazilo u drůbeží sektor v EU a my jsme v minulém roce oslovili Ukrajiny a žádali jsme o zastavení tohoto nárůstu tak aby nedošlo k nekonečnému nárůstu tohoto masa. V březnu došlo k dohodě a dohodli jsme se na tom, že bude stanovený strop na 55 tisíc tun a uzavřeme také určitou eh, díru v legislativě. A to je návrh, který předkládáme tomuto výboru. Tento návrh byl schválen radou létě a také jsme vás, pane předsedo, informovali o tom, že bychom chtěli již předběžně uplatňovat tuto dohodu eh, za předpokladu vašeho souhlasu, protože musíme říci, že tato záležitost je opravdu naléhavá. My se domníváme, že tato dohoda je důležitá, také Ukrajina souhlasí s omezením drubežích vývozů do EU, eh, proto protože toto ohrožuje naše výrobce a bez této dohody by mohla Ukrajina vyvážet eh, obrovská množství drubežího masa do EU. Oni mají obrovské kapacity. V současné době jsme stanovili kapacitu na 55 tisíc tun a oni by mohli klidně vyvážet 70 tisíc tun. A my žádáme u toto dohodu, abychom ochránili náš domácí sektor. My také očekáváme, že ta tato dohoda bude Ukrajinou ratifikována v listopadu a my žádáme výbor, aby eh, také podpořil uskutečnění a uzavření této dohody. Děkuji vám. A naší novou zpravodajkou je paní Děry. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také zástupci komise za vyjasnění veškerých souvislostí. Pane předsedo, já budu hovořit ve své mateřtině, tak abyste se s ní také mohl seznámit. Nebudu hovořit obšírně, ale musím a chci říci, že je velice inteligentní řešení, které se navrhuje. Jestliže se připustí, že někdo naleze eh, určitou mezeru v právu a využije ji, tak eh, to musíme akceptovat. A tato skulina byla nyní nalezená, snažíme si ji uzavřít. Ukrajina je velice důležitým partnerem EU, také z geopolitického hlediska a je v našem zájmu, abychom obchod s Ukrajinou stále více rozšiřovali. Je to také naše sousední země, sousední země EU a také sousední země Maďarska. Jestliže existuje legislativní mezera, tak se prostě využije a tady musíme být velice opatrní. Tady se také obracím na zástupce komise eh, s tím, že musíme veškeré mezery uzavřít, protože vždycky se někdo najde, kdo takovéto právní skuliny využije. My nemůžeme předložit eh, náš evropský trh ostatním partnerům na stříbrném podnosu. My eh, musíme také bránit naše vlastní producenty. A my jsme měli dohodu, ale v praxi se odehrávalo něco úplně jiného. Také již bylo řečeno, že tedy dohoda byla, ale musíme ji více prověřovat. A také proto žádám komisi, aby dbala na to, aby po této výměně dopisů také komise dbala na uskutečňování a provádění dohody. Bylo nalezeno dobré řešení, jsem také ráda, že Ukrajina ho bude akceptovat, protože je důležité, abychom měli dobrý obchod s Ukrajinou, ale musí běžet všechno podle pravidel. Já mám ještě další otázku. Existují eh, podobné mezery také v jiných dohodách s jinými zeměmi? To je moje otázka na komisi. A potom sledování této dohody. Jak toto chce komise provádět? Děkuji vám. A nyní za SD Marek Belka. Děkuji vám. My vítáme skutečnost, že komise znovu vyjednala tarifní dohodu s Ukrajinou a takto se uzavírá skolina, kterou využívali eh, producenti drůbeže na Ukrajině. Protože drůbeží maso je opravdu citlivým sektorem. My litujeme toho, že dojde k obrovskému nárůstu kvóty a to téměř třikrát z 20 tisíc tun na 55 tisíc tun. A toto také působ, může způsobovat potíže e, našim farmám. A já se také chci zeptat, komise. Vzhledem k tomu, že jsme měli špatné zkušenosti s částí dohody, jak bude provádění dohody kontrolováno ze strany EU. Děkuji. Děkuji vám a ID tady není. Helmut Scholz e. Děkuji vám. Já také hovořím jménem stínového zpravodaje, který tady dnes není. Já chci zdůraznit, že se jedná o velice citlivou a důležitou otázku. Nehledě na objem exportu a importu, pak bychom se měli také zabývat zaručením pohody zvířat na Ukrajině a také bychom se měli zabývat transportem živých zvířat z Ukrajiny do EU. Toto také souvisí s otázkami ochrany spotřebitelů. Eh, je tato otázka také pokrytá dostatečně dohodou? A paní Šraje Pírek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Minulém roce tato otázka eh, vedla ke vzniku velkého zájmu jak v Belgii, tak i v Nizozemsku. A pustili jsme se do práce a jak je vidět, tak ta, tento návrh je velice důležitý. Já jsem v roce 2018 jsem se připojila k ostatním. Asociační dohoda obsahuje právní mezery, ale bud budou stačit změny, protože pak budou lidé odměněni za své chování. A to je také naše chyba a není to žádná maličkost. My musíme také současně s tím zabránit eh, příchodu a eh, velkého množství drůbežích prsou z Ukrajiny, protože nesmíme dovolit, aby naši producenti drůbežího masa byli v nevýhodě. Je dobré, že situaci změníme, ale není to ideální řešení a Ukrajina si nezaslouží, abychom to ještě honorovali. Nizozemské drůbežářství chce, abychom se tím zabývali velmi vážně. Děkuji, pane Pardon. předsedo. Děkuji, pane předsedo. Je tady samozřejmě pohoda zvířat, je velice důležité téma, ale jsou i další témata. Eh, jsou tady eh, výrobní náklady na produkci eh, drubežího na Ukrajině, ty jsou 22krát nižší než v Evropské unii a Ukrajina neplní svoje závazky, pokud jde o chov drubeže v těch průmyslových farmách a raději nepůjdu Eh, dále, eh, protože to je v rozporu s tím, o čem dnes diskutujeme, ale pokud tedy máme klimatické ambice, chceme dosáhnout určitých cílů, je třeba, abychom se společně zamysleli i nad eh, naším celkovým modelem a zda je vhodné tedy dovážet a navyšovat dovoz drůbeže v případě, Eh, že to je skutečně eh, chov, který může být eh, zajišťován jinde. A obdobné otázky máme i o Mercosuru. A za Agri je tady pan Kučmik a já mu dávám tímto slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Zemědělský výbor podporuje uzavření této dohody a také, aby tyto změny o obchodních preferencích vstupily v platnost. A to se týká drůbežího masa a také zpracovávaného drůbežího masa mezi EU a Ukrajinou. Opravdu záleží na tom, aby nestandardní farmy a jejich počet byl omezen. Jestliže tady máme nyní číslo 70 tisíc tun a v roce 2018 to bylo 20 tisíc tun, tak došlo k obrovskému nárůstu. Existují také určité části drubežího masa, o kterých se zatím nejednalo. To je to jsou například prsa a další části. Ale myslím si, že toto je velice obtížné. Zemědělský výbor eh, zdůrazňuje především dodržování norem. My také navrhujeme, aby celní kontingenty byly rozděleny na jednotlivé měsíce, tak aby nebyl narušen obchod s rubežím masem v EU. Především je také narušen e, polský trh s rubežím masem. A za druhé, e, by mělo dojít ke změně asociační dohody tak, aby na obou dvou stranách byla opatř, ochrana opatření pro farmáře, což je což by mohlo vést také ke snížením preferencí. Je důležité, aby dovozy z Ukrajiny se zmenšily nebo destabilizují ceny v EU a my musíme nastolit mechanismus, který bude automaticky působit preventivně. My musíme také nutit naše ukrajinské partnery k tomu, aby fitosanitární a veterinární normy dodržovaly. My musíme také zde používat různé kontrolní nástroje. Zemědělský výbor podporuje uzavření této dohody, ale žádá o to, aby tyto podmínky byly součástí textu dohody. Děkuji vám. A nyní prosím komise. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji řečníkům. Já se pokusím reagovat na jejich otázky. Nejdříve padla otázka, zdali tato Eh, tento problém se může objevit k jiných dohodách, odpověď zní ne. My jsme eh, monitorovali veškeré budoucí dohody o volném obchodě a zjistili jsme, že te, eh, tato skulina se již objevit nemůže. Takže za druhé monitorování situace. My jsme prováděli monitorování a proto jsme tuto situaci včas objevili. Ukrajina bude muset předložit eh, deklaraci původu a certifikát, eh, čímž dokáže, že, že může také využívat určité tarifní kvóty. A já vím, že tento systém funguje velice dobře a my budeme tímto systémem moci také Ukrajinu kontrolovat. Za třetí, uznávám, že objem je opravdu značný, 55 tisíc tun, jak tady již bylo řečeno. Takže tady nemáme žádnou velkou alternativu, protože toto číslo je nižší než eh, množství, které bylo dovezeno v minulém roce. A tím pádem již nedojde k narušení evropského trhu. Takže tato čísla nejsou tak vysoká, aby narušila eh, evropský trh. A potom, pokud se týče pohody zvířat a SPS, bez dohody o volném Eh, eh, s dohodou o volném obchodě musí Ukrajina plnit veškeré normy a standardy. A pokud se týče pohody zvířat, tak Rada EU za několik dní schválí dodatek týkající se pohody zvířat, který se stane součástí dohody EU-Ukrajina. A eh, tento dodatek bude také přijat Ukrajinou a tak budou stanoveny kroky tak, aby Ukrajina splňovala evropské nároky a požadavky v oblasti SPS a pohody zvířat. Takže bude, Ukrajina bude víceméně první zemí, která bude uplatňovat EU eh, e právo EU, SPS a u pohody zvířat. Z části to již dělá také Švýcarska a my budeme mít tím pádem rovné podmínky a my budeme tedy také kontrolovat, jak Ukrajina tyto standardy a normy plní. Děkuji vám. Paní zpravodajka, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za odpovědi. Já tuto odpověď akceptuji. Já si myslím, že komise se ještě k těmto otázkám vrátí a jde především o to, aby fitosanitární a veterinární předpisy se staly součástí dohody o volném obchodě, takže tuto podmínku tady máme. Já bych chtěla zdůraznit především otázku kontroly a také e, dozorování provádění dohody. Děkuji, ano. Také brzy stanovíme harmonogram, to je povinností zpravodajky. A také je tady žádost aby došlo k dopisu a výměně dopisu co nejrychleji. Žádné námitky z naší strany nejsou, takže my budeme na tom pracovat také s podmínkou a požadavkem zemědělského výboru. A nyní bod číslo 11. And now I will switch my... A nyní se země stane stálý zpravodaj týkající se USA. Před deseti lety byla schválena dohoda, která vycházela a pojednávala o vývozu hovězího do EU. My jsme také řekli, že nedovolíme dovoz hovězího masa, které bude obsahovat hormony. My tedy máme u nás zákaz hovězího obsahujícího hormony. VTO a alimentární kodex mají jiný názor. Oni řekli, že tady není, nejsou dostatečné vědecké důkazy o tom, že hormony, ob, hovězí obsahující hormony by představovalo uh, ma, uh, ohrožení pro lidské zdraví. Ale my si trváme na svém a některé země vyrábějící hovězí z toho udělali určitý případ a my jsme řekli, že uděláme výjimku a umožníme dovoz 45 tisíc tun vysoce kvality, kvalitního hovězího, ale musí to být nadále hovězí bez hormonů. Ve světle diskusí s USA, především po setkání pana Junkra s panem Trumpem, také došlo k diskusi, o této kvótě. A velká část této kvóty byla dána Spojeným státům. Je to 45 tisíc a je to rozloženo na USA, Austrálii, Uruguay a Argentiny. Argentinu. A takže jsme přislíbili, že dáme velkou část Spojeným státům a nyní je tady návrh, že 35 tisíc tun z těch 45 tisícům budou přiděleny USA. Ale Austrálie, Uruguay a Argentina souhlasí s tímto návrhem, i když tím pádem budou mít omezené možnosti vývozu. Já nevím, co komise těmto zemím dala, přeslíbila, že udělili svůj souhlas, ale každopádně tento souhlas byl udělen. Pro mě je to trošku taková záludná záležitost, protože je to další krok vstříc USA po setkání Junkra s Trumpem. My jsme dovezli, dovážíme více eh, soji po eh, tomto setkání také LNG. Posunujeme se vpřed a pracujeme na těchto návrzích. a dá, děláme dále další vstřícné kroky vůči USA. Ovšem na druhém břehu Atlantiku vidíme, že tarify na ocel nadále platí. Také platí tarify na hliník. A nevíme, co se bude dít v budoucnosti, například v listopadu. Máme tady také jeden soudní případ týkající se španělských oliv a také je tady napadána společná zemědělská politika. V tuto hodinu dostaneme nové zprávy o případu Airbusu a extra, tedy mimořádných tarifů ze strany USA. Rozhodnutí již bylo, bylo uděláno, opatření brzy vstoupí v platnost. Takže to je jenom vrchol eh, toho seznamu akcí Spojených států proti Evropě. A takže právě proto tato malá otázka týkající se hovězího je vysoce politickou otázkou. A já jsem trošku skeptický, abych nadá, abychom nadále vysílali signály vůči USA. Ano, my se stáhneme zpět, ale vidíme, že na druhém břehu Atlantiku nedochází vůbec k žádnému pohybu, že by chtěli situaci deeskalovat. To znamená, že USA nedělají vůbec nic. Ale přesto přeze všechno jsem otevřený při diskusi o tomto návrhu. Ano, tento návrh nepoškodí naše výrobce, protože kvota zůstává stejná. Je to pouze signál vůči USA, my, že my chceme deeskalovat a situaci a uklidnit ji. A nyní dávám slovo stínovému zpravodaji. Pan Volvod. Pan Hansen bude hovořit. Děkuji, Bente. A je to stejný případ jako dnes ráno. Já zatím nejsem stínovým zpravodajem, já jsem zatím koordinátor, ale my musíme kolegyni ještě informovat a musíme přiřadit jednotlivé Eh, fajly. Eh, já si myslím, že bychom nejdříve měli postupovat opatrně. Dívám se na hodinky, my očekáváme eh, rozhodnutí VTO o případu Airbus každou vteřinu. Zatím žádné rozhodnutí nemáme, ale já si myslím, že bychom si toto ESO zatím měli nechat v rukávu, protože co dostaneme Eh, za to, za všechno. A já já jsem se dnes ráno sešel s australskou delegací a to je země, která také chce sedět u eh, jedna, při jednání u stolu a také vlastně Austrálie z toho bude mít jenom nevýhody. Takže já si myslím, že bychom měli eh, zatím eh, se zdržet eh, dalších kroků a také bychom měli eh, tady nechat určitou, eh, určitý volný prostor pro jednání komisaře. Zatím bych ne, bychom neměli vyložit všechny karty na stůl. A teďka paní Štajmáka za review. Um, this week we... Děkuji. My jsme eh, tento týden poslali zprávu kongresu ve Spojených státech a chtěla bych poděkovat všem, kteří spolu podepsali ten dopis. A to, že to podepsalo celá řada poslanců e, z různých frakcí, to jenom prokazuje, že tady máme společné úsilí e, a snažíme se spolupracovat na obchodních e, vztazích. A kongres by tedy s námi měl spolupracovat tak, abychom umírňovali ty obchodní tlaky mezi Spojenými státy a EU a rovněž je tady ten rozměr VTO, který zmínili kolegové. A Eh, snažíme se o konstruktivní eh, přístup eh, při řešení a vychází to z toho společného prohlášení z roku 2018, které přijde následně a doufujeme, že tak to bude i na americké straně a co se týče tady toho hovězího bez hormonů, víme, že Austrálie byla znepokojená poklesem svých podílů, ale jsou tady další partneři, kteří reagovali a snižuje se e, kvóty, ale a oni až do posud e, nedováželi tak velké množství hovězího a e, toto samozřejmě má dopad i na ty vzájemné vztahy. Děkuji. Ano, děkuji. Za zelené, paní Putikova tady není. Helmut Scholz. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k vašim slovům o obtížné situaci a také si vyslechneme komisi, která bude hovořit o provádění dohody z minulého roku. A právě proto nebudu nyní hovořit o podrobnostech. A nyní si také musíme položit otázku budoucí SZP, protože není možné, aby Irsko dostalo podporu ve výši 50 miliard na snížení chovu hovězího. Takže tady vidíme, že celá situace je velice obtížná souvisí to také s klimatickými změnami. A právě proto bychom měli tento problém vidět ve větších souvislostech a měli bychom přemýšlet o tom, do jaké míry je smysluplné eh, dovážet tato množství to je také vlastně otázka na komisi. Proč máme dovážet tato množství, když zvažujeme omezení naší vlastní výroby? Eh, eh, děkuji, eh, pane předsedo. Co se týče toho bodu 11, to, co je v bodu 11, to je taková pozitivní, takový pozitivní podnět Eh, tak, abychom eh, měli ambicioznější eh, program transatlantických jednání. Samozřejmě jsou tam určité výhrady, je tam určitá zdrženlivost, je tady celá řada problémů, ať už jsou to celá na ocel a tak dále. A chápu tedy, že ta zdrženlivost může přetrvávat na druhou stranu, ale myslím, že my jsme poměrně jednoznační, pokud jde o naše stanovisko, ale musíme zároveň usilovat i o konstruktivní dialog. A já bych chtěl, aby komise co nejrychleji uveřejnila texty, které vycházejí z těch probíhajících diskusí. E, ty zájmy, které jsou ve hře, jsou e, obrovské. Pro nás je to také naprosto klíčové. A jsou tady i další dopady, ať už je to aféra Airbus, eh, či mm, s tím spojené dopady. Eh, nyní probíhají další diskuse o Boeingu. Eh, komise by rovněž mohla na to reagovat, mohla by přijmout opatření, ale to vše je poměrně problematické. Je, je potřeba, abychom se dostali o krok dál. Je v zájmu nás všech, aby ten dialog eh, mezi oběma stranami eh, probíhal. My eh, samozřejmě známe ty argumenty Američanů, pokud jde o dovozy z EU, e ale musíme dát všechny ty karty na stůl, aby probíhal nějaký dialog, abychom bojovali proti tomu obchodnímu protekcionismu, abychom zabránili té spirále různých opatření a protiopatření, protože to má pouze negativní dopady. A e, komisař Hogan hovořil o tom, že toto je e, klíčová priorita, ale e, je tedy třeba, aby se komise, aby komise přestoupila před naší monitorovací skupinu a předložila nám co nejrychleji ty texty, tak jak byly dojednány, abychom to mohli analyzovat. Hovořilo se o tom dopisu pro kongres a tak dále. Je potřeba to specifikovat. Děkuji mnohokrát. My budeme mít mimochodem tu skupinu eh, monitorovací eh, skupiny, kde tedy politické frakce jmenují ty stínové zpravodaje. Takže bude tato eh, monitorovací skupina k vztahům mezi EU a USA a američané mají možnost Eh, tedy eh, navýšit o 7,5 eh, miliardy dolarů ty celní poplatky a oni k tomu takto přistoupili, aniž by to s námi projednali a je to poněkud v rozporu s pravidly VTO a tedy ta poslední instance VTO Oni eh, vycházeli z toho posledního eh, případu, který se řešil před eh, VTO, doslovně to uplatnili a tady se vlastně podkopávají možnosti, pokud jde o ten odvolací orgán a jmenování nových členů. Takže to je ještě další věc, která bylo třeba zmínit. Pan Kelly. předsedo, ten obrázek není úplně eh, růžový. Eh, eh, pokud jde o ty obchodní vztahy a jejich vývoj, od druhé světové války, od Marshallova plánu došlo k postupnému zhoršování těch obchodních vztahů a samozřejmě já tady souhlasím s kolegy, že ta situace není, není dobrá. Eh, rozhodnutí o Airbusu eh, může mít eh, významné dopady na celou řadu dalších odvětví, celou řadu mm, produktů, které jsou vyváženy do Spojených států, ať už se jedná lehoviny, textilní výrobky a tak dále. A pak je tady otázka Airbus Boeingu, takže jak již o tom jednal předseda Juncker, předkyně Leinen a eh, je třeba, aby to bylo společně eh, projednáváno, aby došlo k deeskalaci toho napětí, které existuje. Co se týče problematiky eh, hovězího, zdá se, že tady je určitý rozpor. Existuje takové, mm, takový nouzový režim pro producenty eh, hovězího a součástí toho režimu je snižování produkce a eh, Potom eh, je tady ta dohoda Junkra o navyšování, takže jakým způsobem toto skloubit, to je věc, kterou je třeba prodiskutovat a e, nějak matematicky zdůvodnit. Takže e, vidíte, jaká proběhla diskuse ve výboru, e, byly tady konkrétní návrhy, ale omlouvám se ještě jeden řečník. Děkuji. Pokud jde o ten poslední bod pana Kellyho a 15 milionů euro na snižování produkce, eh, hovořil o tom i pan Schulz. Eh, byla to možnost snižovat eh, produkci a byla ještě další varianta a my jsme o tom jednali s komisí a mm, jsem přesvědčen, že Irsko raději přistoupí ke snížení produkce, takže Eh, je chybou, že tedy byla zvolena tato varianta, eh, varianta eh, snížení a potom je tady tedy potenciál toho dalšího dovozu. Bohužel vláda poslance Kellyho tedy se rozhodla, že budeme snižovat tu produkci toho nejekologičtějšího hovězího v Evropské unii. Ano, eh, samozřejmě eh, já jsem v Sasku a tam máme také výborného vězí, takže toto je eh, téma, o kterém bychom mohli dlouho diskutovat. Ano, děkuji, pane předsedo. Tak, jak to bylo již uvedeno v těch úvodních poznámkách, to je již velice dlouhodobý spor před VTO ještě z éry Clintona. To eh, není eh, záležitost té dohody eh, Junckera a Trumpa z loňského roku. Je to tedy problematika zákazu hormonů u hovězího a my nejsme připraveni změnit tady ten náš zákaz u hormonů, hovězích hormonů a je tady tedy to, eh, ta kvota 45 tisíc tun eh, hovězího bez hormonů, takže taková byla dohoda. Eh, ta kvota byla následně otevřena i dalším dodavatelským zemím a Spojené státy, kterým se zpočátku líbil tato kvota 45 tisíc, tak následně se museli o tu kvotu dělit eh, s Uruguay, Austrálií, eh, Novým Zélandem a proto tedy samozřejmě američané nebyli spokojeni s tou eh, situací a uvalili 120 milionů dolarů sankce v podobě celních poplatků s tím, že neměli tedy garantovaný podíl v rámci té kvóty. Takže my jsme dosáhli té dohody před několika měsíci tak, aby eh, Spojené státy měly 35 eh, tisíc tun nad rámec té stávající kvóty 45 tisíc eh, tun s tím, že to nebude ze dne na den, ale na postupný nárůst v období sedmi let. A pak tady byly mm, dotazy ohledně těch dodávek. Samozřejmě neskrývám, že Austrálie, Uruguay, a ostatní nejsou eh, spokojeni, sdílejí tedy tu eh, kvotu, ale jsou si vědomi toho, že pokud by nebyla dohoda se Spojenými státy, eh, byly by tady obchodní sankce řešeny před VTO a ta kvota by byla zrušena úplně. Takže to byla tedy ta obsunová volba kdy eh, oni tedy pak museli akceptovat, že je to lepší než nic. A já bych rád eh, zdůraznil i k tomu, co řekl pan eh, Scholz, že tady nedochází k nárůstu vývozu hovězího do Evropy. Od roku 2009 dovážíme 45 tisíc tun vysoce kvalitního hovězího, ten objem zůstává stejný a e, byl naplňován e, každý rok a e, bylo to tedy USA, Austrálie, Argentina, Uruguay, takže tam nebyl žádný dopad na irské nebo dolnosaské či jiné producenty. A druhá věc, nějak se nemění standardy, které je třeba naplnit eh, vývozci, kteří eh, tedy přispívají do této kvóty. Eh, je tady jasná definice kvality, zdravotní záležitosti a tak dále. A my samozřejmě nějak ani neměníme stanovisko ohledně toho názoru týkající se hormonů v hovězím mase. To hovězí maso nesmí obsahovat hormony a ani ta kvota není výjimkou. To je spor, který, jak jsem říkal, eh, již trvá eh, v zásadě asi 20 let. A eh, tedy výstupem té dohody by mělo být ukončení sporu před VTO. Je tady závazek, že po deseti letech, pokud bude tedy ten, ta dohoda správně fungovat, tak strany dohody EU-USA Eh, oznámí eh, VTO, že ten spor je definitivně ukončen. Takže to je velice eh, významný závazek ze strany USA s tím, že by došlo k uzavření tohoto sporu, který narušuje naše vztahy již po několik let. A Eh, my jsme si tam záměrně eh, ponechali toto téma eh, samostatně od těch ostatních témat, pokud jde o obchodní vztahy s USA, ehm, protože zemědělský obchod velice často bývá pak obětí takovýchto sporů v odvětví a proto my jsme to chtěli ponechat stranou, aby to nevstupovalo do těch širších dialogů, obchodních dialogů mezi EU a USA, takže to je poměrně pozitivní eh, věc a je třeba to uznat. A i přes eh, vaši eh, skepsi já doufám, že i váš výbor bude schopen co nejrychleji projednat eh, tuto dohodu, schválit to Evropským parlamentem, eh, tak eh, aby to, ten nový režim mohl být uplatněn od 1. ledna 2020, což byl náš cíl. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě bude tedy definován harmonogram, budeme to podrobně projednávat. Eh, samozřejmě je to vysoce politické eh, téma eh, v rámci celkových vztahů mezi EU a USA. A děkuji a nemusím dále o tom diskutovat v rámci závěrů, protože komise tady zůstává s námi i na další téma a můžeme přejít k dalšímu tématu, což je bod 12, což je taková ta širší perspektiva eh, obchodních vztahů mezi EU a Spojenými státy po společném prohlášení z 25. července 2018. Takže před více než jedním rokem. Jenom eh, připomenu, eh, že tam byly takové čtyři hlavní výstupy tohoto dvoustránkového dokumentu, který není dohodou, ale je to takové potvrzení zájemného porozumění. Jednak eh, liberalizace cel pro průmyslové výrobky, následně by mělo dojít ke spolupráci v eh, legislativních záležitostech, rovněž eh, spolupráce v oblasti energetiky a konkrétně LNG. Potom e, jsou tady sojové boby a reforma VTO, to by také mělo být e, na pořadu jednání nějakého e, společného formátu. Řekněme, že jsme očekávali, že eh, na základě eh, tohoto eh, společného přístupu bychom mohli dosáhnout zrušení těch 25% cel na hliník od března loňského roku a a rovněž eh, cla na eh, osobní vozy. Eh, to pochází ještě z doby studené války, kdy bylo argumentováno národní bezpečností s tím, že by dovoz hliníku z Evropy představoval ohrožení národní bezpečnosti. Takže to byl takový Eh, celkový koncept této, eh, toho společného prohlášení, ale, jak jsem řekl, eh, u toho předchozího bodu k ničemu to nevedlo. My jsme učinili mnoho kroků, dovoz soji, dovoz LNG, například u, u soji došlo k velice rychlé certifikaci to sojových bobů jako v rámci směrnice o obnovitelných eh, zdrojích, takže eh, eh, americké sojové boby lze používat jako příměs do bionafty. Takže tady došlo k naplnění tohoto prohlášení. A pokud je o VTO, Tady máme pouze eh, tedy ten oznámení eh, těch eh, cel a je tedy vidět, že ani tímto směrem to příliš nefunguje. Takže pan Šileglmich tady pracuje dlouho v tomto výboru a bohužel on, by, on, by, on by se tedy měl pokusit nám eh, nyní vysvětlit, eh, jakého pokroku eh, jsme dosáhli od toho společného prohlášení z roku 2018. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velmi rád vás budu informovat o pokroku, kterého jsme dosáhli. Už jsme udělali určitou inventarizaci v červenci od pracovním programu. Eh, tak, jak to začalo eh, v roce 2018 tím memorandem porozumění mezi panem Junckerem a Trumpem. Eh, měli jsme také exekutivní pracovní skupinu, hledali jsme různé možnosti spolupráce. A spolupráce je to, co si přejeme. Musím říct, že mm, menší drobné výsledky se nám daří do určité míry to zmírnilo napětí mezi námi a vedlo to k pozůzení ve spolupráci, ne u všeho. A to jak pro bilaterální spolupráci, tak spolupráci s USA na společných výzvách, což je jedna z věcí, která nám vždy ležela na srdci. A nebudu hovořit tolik o té vícestrané části, ale teď, teď tomu bilaterálnímu aspektu. <coughs> Už zaznělo, že jsme dostali, dosáhli určitého pokroku u skapaněného eh, zemního plynu a eh, také jsme to řešili přes některé dovozy. 15. dubna jsme chtěli zahájit eh, jednání s USA o vyhodnocení souladu a Měli jsme také poměrně odborné, tech, odborné diskuze k regulační spolupráci s USA. Máme to říct laicky. Pokud u posouzení souladu schody s USA dosáhneme dohody, tak to umožní eh, mnohým eh, podnikům dosáhnout eh, certifikace ve své vlastní zemi. To znamená, pokud vlastně budete si moci certifikovat své vývozy do USA v Evropě a naopak, nám šlo o právní návrh v této věci. A na druhou stranu je také pravda, že v tomto kontextu jsme eh, chtěli, mm, aby nám USA vyšlo vstříc v oblasti strojírenství. Potom další odborné oblasti, které mají ale velký ekonomický eh, dopad, například farmaceutická zařízení, eh, zdravotnická zařízení, tam už jsme naši spolupráci posílili. V červenci u farmaceutických produktů se nám podařilo dosáhnout dohody na, na téma osvědčení dobrých eh, produkčních eh, postupů. Je to důležité pro inspektory, kdy eh, oni zkoumají fabriky, zda, je, zda jsou dostatečně čisté a můžete pak vyvážet farmaceutické výrobky. Teď navzájem dochází k uznávání mezi USA a námi respektujeme své systémy, což znamená velkou nákladovou úsporu, protože to bylo poměrně nákladné. A znamená to, že inspektoři, naši i američtí, mohou eh, zavítat do nějaké jiné země a řešit tam tedy tím pádem bezpečnost. Mají čas na to navštívit jiné země díky tomu. Eh, doufám, že pokročíme ještě dále protože farmaceutické přípravky jsou jedna věc, ale pak nás čeká také otázka veterinárních přípravků, vakcín, plazmy, což jsou eh, jiné, eh, jiné produkty s jinými pravidly. Není to tak eh, zajímavé, ale z hlediska nákladových úspor to je významné. Zdravotnické prostředky. Nechci vás unavovat technickými podrobnostmi, ale v této oblasti pracujeme na usnadnění použití některých auditních systémů, takzvaný jednotný auditní program pro zdravotnické přípravky a mělo by to usnadnit také vzájemné uznávání těchto postupů eh, na druhé straně Atlantiku. A další věc, která je teď hodně komplikovaná, to jsou takové jedinečné eh, identifikátory eh, různých přístrojů, které takto můžete vysledovat. A to je systém, který je hodně náročný a pokud bychom naše databáze navzájem vyladili, tak by nám to pomohlo identifikovat a potom vysledovat eh, tato zařízení, což by bylo hodně důležité. Standardy v této oblasti. Už se těšíme na to, co nás čeká. Předložili jsme návrh USA ke spolupráci na standardech, zejména u nově se objevujících technologií. Určitě víte, že ehm, standardy jsou vlastně novými tarifními překážkami. Pokud máte standard, který můžete používat celosvětově, tak máte velkou konkurenční výhodu. A víte, že po mnoho let eh, jsme dominovali této části světa, stejně jako USA. A máme taky velmi ambiciozní program ale na straně čínské konkurence, Oni mají politiku Čína 2025 a jde jim o standardy, zejména pro nová odvětví. To znamená, my se teď snažíme pomoci sami sobě eh, spoluprácí s USA u těchto nových, eh, nově vznikajících standardů, což je hodně složité, protože máme tady kulturní rozdíly a, a různý jiný organizační kontext. Ale přišli jsme návrhy, například v březnu, eh, konkrétně jsme měli 62 návrhů, které jsou teď na našich webových stránkách, na ob- oblastech, kde můžeme spolupracovat a teď eh, se to snažíme zapracovat do takového lépe uchopitelného rámce, kde chceme identifikovat nové oblasti spolupráce s USA a doufáme, že eh, i v této oblasti budeme mít nějaké dobré zprávy. Mm, společné prohlášení, eh, věc, která je velmi prominentní, a sice myšlenka zahájit diskuze o eliminaci eh, průmyslových tarifů, pokud existují. Máme už vyjednávací směrnici, můžeme tedy pokračovat, ale eh, teď jsme se zablokovali, protože USA se k tomu staví odlišně, mají jiný přístup a určitě víte, jaká je pro nás červená linie. Oni tam chtějí mít zemědělské tarify, což nebylo původně součástí eh, toho porozum, memoranda o porozumění, není to ani součástí vyjednávacího mandátu, který máme. Takže tady asi musíme být trpělivější, co se týče dalšího pokroku. Ale potom se děje spousta práce ještě v jiných oblastech, například u toho aspektu třetích zemí, což je jeden z velkých problémů, který máme u subsidizace, což nikoho eh, nenapadlo. Eh, když začalo fungovat eh, VTO, kde ty země, které mají velké státní dotace, se potom staly velkými exportéry. Něco v, v této oblasti v kontextu s USA už existuje. A pro body další věci. A máme společný základní přístup, který je třeba ve VTO reformovat. Pracujeme s USA tam, kde to jde na tom. Nejenom s USA, ale také ještě spolupracujeme s Japonskem Chceme se spojit s klíčovými partnery, abychom v této oblasti modernizovali pravidla VTO. Máme to schrnout. Toto je práce už předchozí komise, bylo to také součástí dohody mezi Junckerem a Trumpem. Jak pan předseda říkal, my jsme se snažili být pozitivní, snažili jsme se vycházet vstříc, vystupovat vůči našim obchodním partnerům pozitivně a myslím si, že je jasné, že s novou komisí přijde zase nový přístup. Uvidíme, jak to bude vypadat, zda bude zapotřebí nějaká aktualizace nebo ne. Nacházíme se poměrně složité fázi. Máme zde případ Airbusu. Rozhodnutí vyšlo před pár minutami, takže už budeme mít jasné pokyny k tomu, kam to dále půjde. A na rozdíl od Eh, Mexika nebo Kanady jsme se nebyli schopni eh, zbavit eh, tarifů u oceli. Takže tady jsou tyto rozdíly, včetně rozdílů, které panují na půdě VTO. Ale jak bilaterálně, tak na půdě VTO budeme pokračovat v tom, co můžeme. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli pozitivního výsledku a aniž bychom vystupovali naivně. Letecká doprava úplně jiné téma než automobilová a ty tarify na ocel a auta. Jak USA, tak EU se v této věci shoduje, ale otázku je, zda je dobrý nápad, a my si myslíme, že ne, uvalit um, nějaká opatření odrazující, což nechceme. Možná, že by bylo lepší vyjednat spravedlivé řešení, kdy si obě strany vlastně uvědomí, že vina je trochu na obou stranách. Nejde pouze o spor mezi USA a EU, ale jsou ve hře ještě další silní konkurenti. A pokud jde o možnost ustavit určitá pravidla pro dané odvětví spolu s USA, kdy um, budou potom konkurovat ostatní konkurenti oběma, tedy um, oběma, těch, oběma výrobcům letadel. Tak uh, to by bylo možná pro nás výhodnější. My jsme navrhovali, a to by mělo zaznít velmi jasně, přišli jsme eh, k USA, řekli jsme, že tuto věc chceme projednat. Ještě před létem jsme eh, přišli s formálním návrhem, ale doposud se nám nedostalo um, reakce a doufím, že se americká protistrana zapojí do jednání v této věci. Děkuji. Ještě otázka. Důvodem toho, proč se toto děje, proč máme to společné prohlášení, tak to jsou eh, cla na hliník a ocel. To byl důvod, proč se to celé dělo. většinou se nezabývá nebo nezaměřují se na to své původní volební území, ale u nás měli eh, mm, fabriku, kde se vyráběla ocel a ta byla poškozena právě mm, vysokými cly, asi 22 nebo 25 potom navíc ještě přišlo 25 takže téměř 50 cla na eh, vývoz ocely, což znamenalo, že obchod eh, s USA je v podstatě mrtvý. A platí to také pro jiné evropské země. Proto Evropská komise vynaložila toto celé úsilí a vlastně oslovila americkou protistranu. Můžete mi říci, jakého pokroku se dosáhlo u omezení těchto dalších e, cel, které nejsou v souladu s e, VTO? Jaké milníky, jakých milníků už jste dosáhli a jaká cla budou zrušena u ocely. Byl bych rád, kdybych vám mohla odpovědět. Na každém jednání, kdykoliv, kdy máme možnost, to co nejvýrazněji předkládáme. A jak víte, že my jsme eh, udělali odvetná opatření, která jsou podle nás, eh, eh, pro podle nás legální. Nechceme vlastně vyjít z toho rámce, co je legální a být také my špatným příkladem. Některá z těch opatření fungují, ale musíme počkat ještě, aby to prošlo celým tím systémem, aby se to protistrana toto uvědomila. Další opatření, která máme ještě eh, k dispozici, by byla eh, už mimo eh, pravidla VTO. zazněly a byly učiněny konkrétní kroky, ale u ocelitry nedošlo k žádnému pokroku. Taková je situace. Paní Šrajnemarke? Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že EU zaujala konstruktivní přístup, ale doufám, že to tež bude platit také pro USA. Vypadá to, že um, eh, EU vlastně udělalo ten svůj čas úkonu u skapaněného plynu, sojových bobů, uh, zahájení jednání o um, posouzení schody. Ale jak je na tom americká protistrana? Splnila své sliby nebo ne? Teď jsem si vyslechla komisi, která říkala, že eh, jsme se dostali do slepé uličky, pokud jde o jednání o snížení cel u průmyslového zboží. je to dáno těmi nezemědělskými produkty. My jsme teď eh, hovořili o dovozu um, hovězího bez hormonů. Nepomohlo to v jednání s americkou protistranou? Yes, thank you for the... Děkuji za prezentaci poslední eh, rok nedošlo k žádné změně v chování prezidenta Trumpa vůči EU. U oceli, alumínia, cla přetrvávají, ohrožují naše, eh, eh, naše, náš obchod s autodíly a může jít také k zablokování v rámci VTO. Já doufám, že najdeme řešení během tohoto předsednictví. Doufá komise, že budeme schopni plně implementovat společné prohlášení EU-USA z července loňského roku? Obě strany by se měly držet pravidel a nemělo by to záviset na tom, že USA budou potom dovážet více skapalněného zemního plynu. Děkuji, pane předsedo, pan Scholz. Děkuji také zástupci komise za informace. Ten seznam eh, Problému, pan předseda velmi eh, dobře uvedl. A mě by zajímalo, zda ty jednostranné kroky, které eh, děláme vůči USA, nejsme nepřímo partneři nebo vlastně předmětem té obchodní války ze strany USA. Ocel, tam nás to hodně zasáhlo. dovážejí soju z Brazílie. Čína dováží soju z Brazílie, přispívá k tím pádem eh, k odlesňování pralesu. Není tam přímý dovoz, ale můžeme být dílčími vníky. Takže otázka, zda ty eh, geohospodářské souvislosti nesouvisí s tím, jak budeme dále potom vyjednávat partnerství. A nemá to vliv také na to, jak by měly vypadat obchodní vztahy s USA? Souvisí to ještě s mnoha dalšími menšími tématy. Za třetí, Zido Zeitung v červenci hovořilo o nebezpečí eh, toho, že by Trump využil dolar v obchodní eh, válce, kde vlastně by využíval měnových tlaků. A byly tam různé scénáře mm, na Wall Streetu, které by mohly být využity v obchodní válce a má to také industriálně politické předpoklady pro eh, úspěch této války. To znamená, otázka na komisi je, jak eh, v této věci dále pokračovat, jak postupovat. Momentálně je na místě otázka té obchodní strategie. Možná, že eh, to je nová otázka pro nového komisaře. Máme zcela jasné zásady, vlastně co očekáváme a možná, že bychom měli očekávat od USA v bilaterálním dialogu, kdy se často hovoří o společných hodnotách, eh, tradici a tak dále, tak aby eh, konkrétně se to projevilo v činech, aby změnili své mm, obchodní praktiky, mm, politickou obchodní praktiky. A má to potom dopad také na celosvětové problémy. A to je věc, kterou bychom měli zohlednit i v této diskuzi. Budeme mít jenom dohodu o průmyslových produktech, eh, potom k dalším produktům, u té produkci generik. My to všech tak rozkoskováváme, eh, tu obchodní spolupráci. A nemáme potom ucelený obrázek o situaci. Um... Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych, aby Komise eh, poskytla vysvětlení, pokud je otevřený dopis organizací občanské společnosti mm, předsedkyně von der Leyen a panu Hoganovi, pokud je o nedostatečnou transparentnost při eh, vyjednávání o té regulatorní spolupráci. V rozporu s tím, co bylo dojednáno, eh, se to vyjednávání nezaměřuje na konkrétní otázky a Eh, není to zas až tak eh, otevřené a transparentní, jak by to mělo být. Eh, máme tady zprávu, která proběhla, byla vystavena na základě konzultace zúčastněných stran a já tady bych trochu nařídila ten entuziasmus komise, pokud je o široké zapojení subjektů a Eh, chtěla bych vědět, eh, zda komise zveřejní dokumenty z vyjednávání a uveřejní i data, eh, která nejsou v mandátu rady, zda tedy rozptýlíte ty obavy a zda se zavážete i k tomu, že provedete studii dopadů, pokud jde o ty vaše vlastní návrhy. Děkuji. Pan Dandy. Velmi stručně, pane předsedo. Měli bych definovat tón této diskuze, tak bych ho definoval jedním citátem pese kontrospem. To znamená naděje proti beznaději. Nacházíme se v okamžiku, kdy tady máme VTO, která odsuzuje eh, Evropu a dává možnost Trumpovi uvalit já nevím, 12 miliard eh, cel a to bude mít dopad nejenom na náš letecký průmysl, ale na zemědělský průmysl. 4 miliardy budou určeny. Například 4 miliardy se týkají uh, italského zemědělství a my teď diskutujeme o tématu, které je hodně, hodně zajímavé. Přečetli jsme si také tweet eh, paní komisařky Malstromové, která ještě teď je ve funkci, a hovoříme o tématu, které je hodně zajímavé, ale teď to vypadá tak trochu mimo kontext, protože nejsme, nenacházíme se v okamžiku, kdy bychom měli, samozřejmě můžeme posílit naději, ale víme, jak je to se cly. Cly, clá představují zlo pro náš obchod, pro evropskou ekonomiku a budou také zlem pro americkou ekonomiku. Takže je velmi obtížné v tento okamžik tomuto čelit můžeme mít naději v tom okamžiku, který teď prožíváme. Chtěl bych se zeptat um, zástupce komise, jaký dopad budou mít poslední rozhodnutí na jednání, které teď už vypadá úplně mimo jakýkoliv kontext, uh, který teď zažíváme. Uh, hope is dying at least naděje umírá naposled, se vždycky říká. To je takové německé rčení. Kristof Hansen. Děkuji, Bente. Já jsem trošku zaujatý, ale myslím si, že my nejsme na vině, ale tr- pan Trump nás nutí jít po kouskách stále více Eh, jeho směrem. A já musím říci, že se slékáme a budeme za chvíli před Donaldem Trumpem zcela obnaženi. A my musíme zvážit, jakou pozici zaujmeme a já také se vrátím ke slovům pana Dantyho. On hovořil o určitých číslech a já jsem četl 7,2, ale máte pravdu, že celá řada zemědělských produktů bude na seznamu pana Trumpa, proti kterým bude. A také já musím říci, já vidím, že Donald Trump se snaží rozložit jednotu EU. Jsou to italské produkty, francouzské produkty, na té se činí největší nátlak. A on se snaží rozložit Evropskou unii a proto já se ptám, jak komise zabezpečí, aby jednot solidarita mezi členskými státy zůstala zachována, protože to je velice důležité téma. Trump se snaží rozložit rozehnat nás jako stádo ovcí to je jako když přijde vlk mezi stádo ovcí a on rozežene je a on se nám takto chová a my bychom se tomu měli vyhnat, vyhnout a já se tedy ptám komise, jak se vyhneme takovému tomu scénáři. Tiziana, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem také poměrně překvapená. Možná, že to společné prohlášení mezi EU a USA nám smělo jenom uklidnit a teď to vypadá, že jsme před vypuknutím obchodní války s naším prvním hlavním partnerem. My jsme akceptovali ve své době a říkala to také komisa, že budeme dovážet více eh, soji a tak dále, abychom zabránili eskalaci. To tež platilo pro skapalněný plyn, ale přes všechny ústupky a ochoty nám to nic eh, nepřineslo a ta eskalace je vlastně teď už nevyhnutelná. Teď se připojí k tomu, co říkali kolegové. Je zjevné, že jde o přímý útok na nás skutečnost, že eh, se utčí zejména na eh, agroalimentární produkty, kde jde o velmi citlivé produkty, takže to je jasné, jasný útok na eh, Evropu. A je jasné, že je vždy dobré se snažit o dialog a snažit se odložit eh, případné negativní dopady, vyčkat různý, různá rozhodnutí. Ale pokud by toto nebylo možné, tak já bych rozhodně postupovala eh, vlastně ohněm proti ohni, nebo stejně jako eh, protistrana. Mm, například také, pokud jde o ty 4 miliardy cel, které bychom mohli uplatnit, tak toto je jedna z věcí, kterou bychom mohli okamžitě dát na vyjednávací stůl. Potom další otázka k té evropské frontě, řekněme. A sice zejména země Jižní Evropy budou zasaženy. A právě abychom zabránili té fragmentaci, je podle mě nezbytné mít velký podpůrný program eh, agroalimentárním výrobcům, zejména italským, francouzským a španělským, abychom jim umožnili čelit eh, této krizové situaci. A myslím si, že takovýto program by měl být financován všemi. Jinak se opravdu budeme muset připravit na Eh, ten evropský útok, kdyby se každý, každá země snažila eh, vyjednávat vlastní eh, výjimky, což by nebylo pro Evropu dobré. dobré. But, uh, Hube... Hube. Takže Hube bude tady uh, se snažit uh, vyhnat ty vlky. Takže ano, byly tady vyjádřeny velké obavy, které my sdílíme. My více-méně známe již odpovědi. A takže to je tak, že když někdo hraje fotbal a druhý chce hrát házenou, tak eh, podle kterých pravidel se budeme řídit. Takže nadále se snažíme hrát fotbal já bych chtěl vám dát odpovědi na vaše otázky, První věc, kterou děláme, my se snažíme eh, provádět dohodu z července. To je důležitá věc. My nechceme mít eh, žádné výmluvy, také nechceme být napadáni, že jsme eh, to nezvládli, ale my chceme opravdu toto zvládnout. Není ta dohoda taková podle našich očekávání, určité věci jsme udělali. Vy také víte, že politika je určité řešení možného. My se snažíme snažíme přesvědčit Spojené státy, že je lepší s námi spolupracovat na záležitostech určitých bilaterálně a také e, s Čínou a ne používat bilaterální e, přístupy. My se snažíme s nimi hovořit, obracíme se na soud, my se snažíme také ukázat, že dopady toho všeho, jak vy jste řekli, někde je to 50% a to poškozuje nejenom nás, ale také jejich průmysl trpí. Takže tak bychom se podle mého názoru měli chovat dál a jestli že budeme pak eventuálně spolupracovat, pak bychom také měli řešit příklad otázky v rámci VTO. Takže já se domnívám, že je lepší neeskalovat obchodní vztahy s největším obchodním partnerem a tam my jsme také investovali daleko jako nejvíce na celém světě, takže eh, opravdu my nestojíme o eskalaci. My nadále doufáme, že eh, dohoda se posune dopředu a také, že naše spolupráce eh, ukáže své výsledky. Je jasné, že se také snažíme postupovat transparentně, my také dodržujeme veškerá pravidla a my si e, také hodláme postupovat tak, že když se bude jednat o celních tarifech, tak také budeme zpracovávat studie dopadů. A tím pádem Eh, my se snažíme ukázat, že i my se hráváme vůči roli. Pan Danty hovořil například o dopadech eh, v souvislosti s Airbusem. My se snažíme ty věci oddělit. Airbus a Boeing, takže to jsou soudní eh, řízení takže jestliže se říká, že musíme dodržovat pravidla, tak je opravdu musíme dodržovat. A také nesmíme to navazovat na ostatní případy, které jsou podle nás nelegální, ale my opravdu toto musíme realizovat a Američané, jestliže tedy chtějí opravdu otevřenou válku, tak my budeme také používat naše munici a naše zbraně. Ten seznam ještě není definitivní. Uvidíme, eh, na jaké produkty se bude cílit. Takže to budou určitě také letadla a části letadel a také uvidíme, jak bude ten celkový katalog vypadat. Ale je, ty, týká se to opravdu naší jednoty, protože jindy se to může týkat jiný částí a jiných produktů. A my opravdu se nesmíme eh, nechat dovést situace, abychom i mezi sebou soupeřili a my nesmíme spekulovat, my nejdříve musíme znát celkový definitivní seznam, pak uvidíme, co se dá dělat a musíme jasně spojeným státům říci, že když budou takto postupovat, takže o několik měsíců později uděláme to, co budeme muset udělat, budeme přinuceni udělat a myslím si, že v současné situaci nemohu říct si více. Eh, jim já opravdu mohu říci, že my se budeme snažit ze všech sil. My, vy máte stejné obavy, stejné jako my a musím říci, že také naši američtí vyjednávači nejsou všichni na stejné lodi a takže je tady také otázka toho, aby abychom my postupovali jednotně a abychom tímto způsobem tuto situaci vyřešili. A pan Kelly, a nyní prosím krátce, děkuji vám. Nejdříve chci říci, že prezident Juncker eh, nesklidnil pana Trumpa, nesklidnil situaci v minulém roce a také vlastně ta dohoda není dobrá dnešní rozhodnutí o Airbusu umožňuje, aby USA na nás uvalily sankce. A my musíme tedy skutečně vyčkat rozhodnutí, které padne na jaře, ale já musím říci, že toto poskytuje Trumpovi výhodu a vlastně jeho situace bude taková, že on může říct, že on zde v této válce zvítězil a že toto to pro něj také hraje v souvislosti s prezidentskými volbami. Takže můžeme s tím něco dělat, Huberte? Děkuji vám. To je velice dobrá otázka. My nemůžeme změnit postupy. Před 15 lety jsme se rozhodli, že vždy budeme spíše reagovat. My musíme jasně ukázat, že stávající scénář si uvědomujeme a my nebudeme dlouho čekat. My musíme vyslat jasný signál, že časový výhoda nebude na jejich straně. Děkuji. Já musím říci, že ti tvoji situaci nezávidím, protože to nejseš opravdu ve snadné situaci. A tím jsme se dostali na konec bodu 12 a nyní přejdeme k bodu číslo 13, což je makrofinanční pomoc Jordánskému království. A Jordánsko dostane MFA 118 milio, 180 milionů a pak bylo schváleno 200 milionů a v současné době diskutujeme o 500, o 500 milionech pro Jordánsko, což je hodně peněz. a pan Santiago Loranca Gracia nás seznámí s tímto návrhem z DG ECFIN. Máte asi pět minut k dispozici, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, jak víte, ta komise schválila 6. září návrh na nový program makrofinanční pomoci pro Jordánské království. A to na základě žádosti jordánských orgánů z července. Tento návrh byl schválen kolegiem vzhledem k jordánské ekonomické situaci a také vzhledem eh, externí zranitelnosti Jordánska. Tento program je také součástí mezinárodních snah EU tak také chce přispět k ekonomické stabilitě Jordánska a poskytne dlouhodobé financování s dobrými podmínkami, které také udrží určitý stupeň zadluženosti a také tento program posílí odolnost jordánského hospodářství vůči externím šokům. Tento návrh tak také ukazuje, že EU podporuje země, zemi, která také je důležitá ve svém geopolitickém eh, poloze, protože v Jordánsku žije velký počet syrských uprchlíků. Jordánské hospodářství eh, je na, nadále podléhá místním eh, nej, nejistota, nejistotám a také co eh, souvisí s tím, že dochází ke snižování zahraničních investicí a opravdu eh, Jordánsko musí řešit velké potíže a velké břemeno týkající se syrských uprchlíků. Ekonomický růst je nízký, a byl to jenom 1,9 v roce 2018 a podobná výkonnost se očekává v tomto roce asi 2 což je nejnižší výkonnost od roku 1996 fiskální konsolidace je nutná, nehledě na to, že opravdu orgány se snaží e, finance e, konsolidovat a také dochází k menš, e, také ke snižování deficitu. to také souvisí s tím, že jsou nízké eh, eh, domácí příjmy a také HDP eh, souvisí s tím, že jsou tady vysoké dluhy v amerických dolarech ale i když musím říct, že celý trend v ekonomické situaci se zlepšuje a v roce 2019 máme také povzbuzující signály, dochází k návy, navýšení exportu a také příjmu z turistiky. A e, vy na, nadále také v Jordánsku existuje vysoká nezaměstnanost v letech 2005 až 2010 eh, byly vysoké dávky v nezaměstnanosti, které musely být vypláceny. Bylo to téměř 12 HDP. A závěrem výsledkem je, že v současné době je nezaměstnanost velmi vysoká je asi 19 a týká se především mladé populace a také žen. V této souvislosti eh, se konala také konference v Londýně v, prosi, eh, v, únoru tohoto roku a bylo dohodnuto, že mezinárodní společenství, včetně EU, podpoří Jordánsko Eh, tak, aby Jordánsko eh, vyřešilo eh, a tímto způsobem také mohlo řešit své vnější dluhy a také, aby se rozjeli ekonomické reformy, které by zlepšily zaměstnanost v soukromém sektoru. Na této konferenci komise již vyjádřila ochotu že zváží třetí makrofinanční eh, podpůrný program ve výši asi 200 milionů. A tento program byl dále rozpracován na konferenci v Bruselu a tady se diskutovalo také o budoucnosti Syrie a celé oblasti. A tato celková částka bude souviset také s vývojem celé situace. V květnu 2019 MMF byl dokončen monitorování celého programu a MMF eh, v té době konstatovalo, že Jordánsko bude potřebovat více než 6 bilionů dolarů miliard dolarů. A v současné době poskytne EU 500 milionů euro na makrofinanční pomoc Jordánsku. Také jsme provedli hloubkovou analýzu politické a ekonomické situace v Jordánsku a komise schválila další návrh na makroekonomickou pomoc ve výši 500 milionů euro. A tento program je již třetí, protože již bylo poskytnuto 200 milionů dolarů v červenci a v roce 2015 bylo poskytnuto 180 milionů dolarů. Návrh komise také souvisí s našimi závazky, které byly schváleny v prosinci 2016. Evropský parlament, Rada a komise tenkrát se zavázali k tomu, že prezentují dodatečný návrh na makroekonomickou pomoc, která bude vyšší, jestliže ji ve vyšší míře bude zapotřebí. Tato částka má pokrýt asi 10 finančních potřeb Jordánska v letech 2020 eh, a 2021. Toto procento je poměrně vysoké, i když je nižší než eh, částka, která podporuje Tunisko, neboť to, toto číslo činí asi 20% v souvislosti s Tuniskem. 6 miliard amerických dolarů má být, které chybí, má být pokryto eh, eh, Mezinárodním měnovým fondem a, měno, a, a Světovou bankou. A pak je tady ještě jedna miliarda, která bude získána vydáním eh, dluhopisů. A pak tady nám zůstává mezera ve výši asi 1,5 miliardy dolarů a zde doufáme, že toto pokryjí ostatní instituce. Žádost předpokládá tři splátky v průběhu období a také podmínkou pro tyto splátky jsou ekonomické e, změny a reformy. A také e, zde se předpokládá podmínka programu MMF. Mus, takže jeden program MMF končí v březnu příštího roku a pak by měl být zahájen nový program. A zde také předpokládáme, že e, Jordánsku nadále bude vládnout právní stát a tak také e, řádné ekonomické podmínky. To je předpoklad pro vyplácení těchto částek. My jsme se snažili postup postupovat podobně jako v minulosti. Došlo pouze jenom v jedné změně, to je článek 6, a to souvisí se změnou ve finančním nařízení. V roce 2018 došlo ke změně a my jsme tuto změnu reflektovali do dohody. My doufáme, že budeme jako tři instituce dobře spolupracovat, tak aby návrh byl brzy schválen a abychom mohli začít plnit. Daniel. Děkuji a eh, slovo dám eh, Daniel Aristimu, eh, který je tedy šéfem divize pro střední východ. Takže prosím i o vaše stanovisko k tomuto návrhu. Děkuji. Eh, pane předsedo, eh, jsem velice rád, že tady dnes mohu být. Eh, myslím, že mohu být poměrně stručný. Evropská unie a Jordánsko mají výtečné vztahy. Vychází to z asociační dohody a z partnerských priorit, priorit partnerství a je to náš klíčový partner v tomto problematickém regionu. Jordánsko eh, samo o sobě se nachází v poměrně složité eh, situaci, je tady ta regionální nejistota, eh, je tady obrovský počet syrských uprchlíků v zemi, probíhají tedy reformy hospodářské i politické a Eh, myslím, že podpora Evropské unie je klíčová pro zajištění stability Jordánska a tím i celého regionu. Děkuji mnohokrát. Thanks a lot. Děkuji vám. A nyní má eh, slovo zpravodaj. Grazie, signor presidente, grazie, colleghi. Děkuji, pane předsedo. Já zdravím zástupce komise, kteří jsou zde dnes v sále. Je pro mě velkou ctí, že jsem byla jmenována spravedajkou eh, pro eh, tu monitorovací skupinu a budu se s vášním věnovat eh, tomuto úkolu. Dnes diskutujeme o možných ústupcích a další makrofinanciální pomoci pro eh, Jordánské království, které je výrazně zasaženo obtížnou situací geopolitického charakteru, která probíhá v těch eh, sousedních zemích kolem Sýrie a Iráku. Proto si myslíme, že je důležité hm, přátelské země jako je Jordánsko, eh, pomoci. Oni byli negativně zasaženi, mělo to dopad na jejich rozpač. Mají hm, přes 2 miliony syrských uprchlíků a jejich ekonomie také kvůli zablokování obchodních cest a propadu cestovního ruchu a také kvůli eh, zemnímu plynu hm, čelí velkým problémům. Oni potřebují mezinárodní evropskou pomoc, aby se mohli pozvednout z této obtížné situace, abychom také přispěli ke stabilizaci daného regionu a také kontrolu migračních toků vůči Evropě. Evropa um, Mm, se musí cenit úsilí Jordánska, které vynaložilo v posledních letech. Eh, to bylo umožněno také díky eh, tomu, co dostali od Mezinárodního měnového fondu a také díky makrofinanční eh, pomoci z roku 2013 180 milionů eur a potom těch dalších 200 milionů eur později v těch daných splátkách. Jordánsko teď požaduje novou pomoc naší strany ve výši 500 milionů eur ve třech splátkách, což by mohlo umožnit urychlení té hospodářské obnovy. Jde o významnou podporu pro eh, země, která se ale neustále angažuje v boji proti eh, islámskému terorismu a tím pádem hraje klíčovou roli pro stabilizaci daného regionu. Eh, v, roce 2019 v únoru proběhla v Londýně konference, byli tam různí zástupci, mezi nimi také EU a znovu eh, strany potvrdili eh, ochotu podpořit jordánské úsilí tak, abychom pomohli zachování makroekonomické stabilitě a napomohli růstu. V každém případě je důležité, aby Jordánsko pokračovalo ve vnitřních reformách, přijímalo odpovídající efektivní eh, opatření eh, na podporu vlastní ekonomiky a také, aby prováděli strukturální změny ve prospěch dané země a eh, v prospěch svých občanů. Makrofinanční pomoc EU e je samozřejmě podmíněna určitými zárukami ze strany Jordánska týkají se například eh, zachování demokratických mechanismů, které budou fungovat, eh, právního státu a skutečné dodržování lidských práv. Už jsme zaznamenali pozitivní signály v roce 2018, kdy se obnovil, dovo, obnovil dovoz eh, plynu, také se došlo k obnově u cestovního rochu, ale znepokojivé jsou výsledky v oblasti inflace, nezaměstnanosti a veřejného dluhu. Takže je zapotřebí, aby komise byla také ručitelem toho, jak bude s těmito prostředky v následujících letech nakládáno, aby to bylo v souladu s evropskou politikou. Dále je důležité, aby platby této pomoci eh, byly podmíněny eh, finanční stabilitou, aby to bylo na podporu stability země, aby to přispělo také ke zmírnění dopadu uprchlické krize. Doufám, že ehm, dovedeme ke zdárnému konci toto důležité téma, nejenom ve prospěch Jordánska, které potvrdilo eh, připravenost eh, spolupracovat, ale že to bude také ve prospěch celé EU. Děkuji. Madame Brickman. Paní Brickman. Děkuji, pane předsedo. A rovněž děkuji za vaši prezentaci v tom stav working dokumentu eh, z 6. září eh, čtu, že pro čerpání eh, finanční pomoci příjemce musí dodržovat demokratické principy, dodržovat lidská práva, dodržovat právní stát. Komise vychází z toho, že tomu tak je, že ty politické podmínky byly naplněny, jinak bychom tady dnes nebyli. Ale já jsem si pak dočetla o pár řádků dál, že jsou tam problémy, především v oblasti lidských práv, které přetrvají, a také eh, tedy násilí na ženách, eh, eh, základní práva, ochrana dětí, mm, týrání, trest smrti a tak dále. Abychom byli upřímní, je třeba říci, že ta regionální situace je velice složitá, ale to neospravedlňuje vše, takže já si tady kladu otázku, zda ty podmínky, Eh, které byly nastaveny, eh, vycházejí i z nějakého dosahovaného pokroku na základě určitého harmonogramu. Vycházíme totiž tady z článku 212 eh, smlouvy, který odkazuje na článek 21 a MFA by tedy měla být pákou pro dosažení pokroku. A pak je tady ještě další věc, jak můžeme provázat Eh, podporu eh, politiky sousedství eh, na, i se zeměmi jihu. A těch 500 milionů euro, ty, táží se, zda je to půjčka, která bude splácena, jaká je splatnost, jaká je úroková sazba, či zda je to v rámci nějaké mezinárodní solidarity vůči zemi, která přijímá uprchlíky. A mm, jaké byly eh, cíle, a které nebyly naplněny u těch předchodních eh, půjček, eh, jaké jsou důvody toho neúspěchu a konečně z těch posledních dostupných dát Jordánsko, Sýrie a Izrael jsou země nejvíce postiženy nerovnostmi a toto bylo navíc umocněno tím jedním milionem uprchlíků. Máme tedy eh, přispět ke zlepšení ekonomiky a otázkou je, zda se explicitně eh, počítá s bojem proti chudobě, s odstraňováním nerovností eh, a zda takto chceme i čelit globalizaci, jak to připomněl v pondělí pan Hogan. A pokud ne, tak zda komise chce zohlednit tuto, tuto problematiku i v memorandu o porozumění. Eh, MFA by mělo eh, podpořit strukturální eh, reformy, tak aby došlo ke snížení nezaměstnanosti a byl nastaven udržitelný růst. Děkuji. Paní Karlsbro, já budu hovořit jménem kolegy Jeremy Desar, který bohužel dnes tady nemůže být vzhledem k dalším závazkům. Dík eh, jménem skupině Renew bych chtěla poděkovat komisi za prezentaci a chtěla bych změnit naši obavu, eh, pokud jde o ty, obav, eh, o ty problémy Jordánska spojené s regionální nestabilitou. Myslíme si, že naší povinností podpořit zemi v jejich reformách tak, aby dosáhla stability v tomto zranitelném regionu. A měli bychom být tedy schopni podpořit tento požadavek na MFA jak již Evropský parlament eh, na to eh, odkazoval v rámci toho eh, předchozího MFA, byl požadavek na tedy naplnění kritérií a je tady, stále tady přetrvává ten požadavek, abychom tedy, aby to bylo dosaženo. ano, a to je i povinností parlamentu toto hlídat. Pan Hansen, já Nemám moc, co bych doplnil, jenom eh, chci říci, že ten musíme zajistit, eh, že eh, ten finální text bude i v souladu s tím, co bylo schváleno i pro jiné země, tak abychom usnadnili implementaci a naplnili tedy cíle té půjčky. To je vše. Děkuji a obracím se na komisi, prosím. Ano, děkuji za všechny tyto otázky. Některé jsou větší či menší výzvou, ale je to poměrně eh, ucelený, eh, ucelený obrázek. Paní zpravodajka eh, zmínila ty cíle makrofinanční pomoci. Já jsem již nastínil v úvodu, že jsou takové tři typy podmínek. Jedna je právě Eh, jsou ty politické předpoklady a to je věc, která už byla zmíněna a byly vyjádřeny i určité eh, obavy, zda eh, ty země skutečně naplňují či nikoli tyto předpoklady. Uznávám, že tady máme určitou flexibilitu, je třeba se zaměřit na tu celkovou situaci a i na ten trend, zda dochází k nějakému zlepšení situace a Společné stanovisko komise a SVČ bylo takové, že eh, se to eh, ubírá pozitivním eh, směrem a to vše samozřejmě musí být vyhodnocováno a to je součástí toho rozhodnutí. Je tam jasně řečeno, že toto vše je zatím podmíněné a mm, Závisí to na pokračování těch demokratických mechanismů, fungování právního státu a tak dále. Jakékoliv zhoršení situace by mohlo ovlivnit eh, tu výši podpory nebo to celkové rozhodnutí. Je tady jeden důležitý aspekt eh, a eh, to je typ reform, které mohou být tímto nástrojem podporovány. Tento nástroj by měl přispět k finanční stabilitě a e, k nastavení e, podmínek e, pro spravedlivý a udržitelný růst. Je to součástí takového typického memoranda porozumění. Naše finanční systémy jsou navázány na řízení veřejných financí, daňový systém a mají přispět eh, k zefektivnění nákladů a eh, i ke strukturálním reformám, reformám které eh, tedy přispějí k hospodářskému růstu. A pokud jde o tu problematiku sociálního zabezpečení a nerovností, toho jsme si vědomi. V současné době byly nastaveny nějaké podmínky pro trh práce, pro eh, odstraňování nerovností a jsou to každopádně věci, které budeme zohledňovat eh, i v těch následujících memorandech. Máme zkušenosti eh, již s dvěma MFA. U obou proběhly externí hodnocení a máme tedy pozitivní komentáře těch externích hodnotitelů A pokud jde o e, tedy tu chybějící podporu, e, pokud by ta podpora nebyla e, poskytnuta, co by bylo jakoby protiváhou a je třeba říci, že všichni se pozitivně vyjadřují tedy pro tu podporu, tak aby nedošlo ke zhoršení a aby situace v Jordánsku byla zachována. Je to pro Evropskou unii klíčové. Pokud je o typ eh, poskytované podpory, eh, jedná se o půjčku. Já jsem to již vysvětloval před několika týdny, jakým eh, způsobem ta makrofinanční pomoc funguje, ale je to skutečně poskytnutí půjčky na finančním trhu, tedy sjednáme výpůjčku a e, té zemi e, to následně přeúčtujeme za stejnou úrokovou sazbu. E, není tam žádný příplatek, takže jsou to velice dobré tržní podmínky. Je to jedna z nejlepších podmínek na půjčku. Ty poslední operace v letošním roce na pomoc Tunisku a Jordánsku byly na, 0,5 a splatnost eh, byla zhruba 17 let. Takže to jsou skutečně eh, podmínky, které by měly eh, vytvořit dostatečný polštář a posílit odolnost takovýchto ekonomik, jako je ta jordánská. jak již jsem říkal, vše je podmíněno tedy eh, splněním těch jednotlivých eh, předpokladů a podmínek, reformy, eh, programy a dodržování těch politických předpokladů. A myslím, že tím jsem reagoval v zásadě na většinu těch otázek, jinak vám jsem vám nedal k dispozici. Půjčka za 0,5%, a to by mě taky zajímalo. A e, ještě něco ESVČ? Ano, pane předsedo, děkuji. Já, e, pokud jde o ten pozitivní e, směr, o kterým hovořila komise, tady to mohu jen potvrdit, že to skutečně jde tímto, tímto směrem a Eh, je skutečně bez podpory Evropské unie by to bylo velice problematické v tomto eh, regionu. My jsme tady už hodněkrát diskutovali o podpoře eh, Jordánska, tak aby tam byl zachován ten ostrovek stability i vzhledem k migrantům ve složité situaci. A Eh, jsme si vědomi těch, eh, těch pravidel, která jsou nastavena pro Jordánsko. Ještě něco eh, od paní zpravodajky? Mm, no, no Nemám moc, co bych doplnila k tomu, co už zaznělo z úst předřečníků. Řekla bych jednoduše, že Jordánsko je možná nejevropštější zemí se, nebo proevropštější zemí se zemí, zá, zemí zálivu. Můžeme zopakovat to, co jsme říkali, že jde o e, půjčku, která bude vrácena a představuje 10% jejich potřeb, Teď, což je určitý podíl toho, co potřebují, ale není to celá částka. Ta evropská kritéria, která s tím souvisí, jsou prioritou a e, vyladění s ostatními dohody, dohodami pro další země samozřejmě, tak to je třeba také zachovat. A z mé strany nemám moc, co bych doplnila. So the... Děkuji mnohokrát. Návrh e, zprávy e, bude projednáván na dalším zasedání 6. 7. listopadu a hlasovat v INTA budeme 3. prosinci a pravděpodobně na plenárním zasedání rovněž v prosinci. A tím se dostáváme k závěru bodu 14, 14 13, pardon, eh, bod 14, eh, eh, různé nic, děkuji. A bod 15, příští zasedání proběhne 6. listopadu v 9 hodin a pokračovat budeme 7. listopadu. A to je poslední informace pro dnešní den. Přeji hezký večer.